Vážení kolegové, přeji vám všem dobré odpoledne a chci vás poprosit, abyste se posadili. Musíme začít. Je s námi pan komisař Avramopoulos pro toto odpoledne, ale musí nás opustit 16.35 nejpozději, takže bych ráda, abychom začali tak, abychom využili plně času, pokdy on může být s námi. Na dnešek máme plánovanou výměnu názoru s komisařem týkající se implementace stávajících opatření a nových návrhů komise ze 7. června. Ráda bych, abychom eh, si nejdřív vyslechli pana komisaře, pak dám slovo koordinátorům pro první kolečko otázek a pak dám slovo panu komisaři zpět, aby mohl odpovědět a pak dám slovo ostatním kolegům a pustíme se potom do rozpravy. Tak, pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dámy a páni poslanci, jsem velice rád, že jsem opět tady po čtyřech a půl měsících od okamžiku, kdy jsme měli v lednu poslední kolo strukturovaného dialogu. Je to příležitost, kdy můžeme diskutovat o nových předložených legislativních návrzích. Pokrok, kterého jsme dosáhli, je především v některých klíčových oblastech, ale je stále ještě spoustu práce, která musí být odvedena. Za prvé začnu migrační a uprchlickou krizí. Velice stručně vás budu informovat o pokroku v implementaci dohody mezi Unii a Tureckem. Diskutovalo se o tom minulý pátek na Radě ministrů vnitra. Komise zveřejnila potom druhou zprávu o implementaci. Dohoda s Tureckem má, měla velký dopad na migrační toky. Počet lidí, který dorazil do Řecka, drasticky poklesl, ale stále kapacita hotspotů je napjatá. Zdvoj došlo k tomu, že bylo vrat vráceno spoustu lidí a v Itálii a Řecku stále ještě čekají desetitisíce potenciálních kandidátů. Abychom lépe si mohli rozdělit odpovědnost, tak členské státy musí uh, urychlit přemístění z Itálie i Řícka. Řecká jde o to, abychom těmto zemím pomohli zvládnout to krizi. Přesídlení z Turecka do Evropské unie značně pokročilo prošetřování e, žadatelů ze Sýrie na lesbu pokračuje. E, prověřování žádostí Syřanů na jiných ostrovech a ne-Syřanů by mělo být nastartováno jako další priorita. Řecko má v této oblasti naši plnou podporu v tomto veškerém úsilí musíme už se spolupracovat s třetími zeměmi. Musíme využít všech dostupných nástrojů, které máme ve vztahu k našim partnerům pro lepší koordinaci a readmisi. Musíme přestat předstírat, že vztahy jsou business as usual, protože mnozí z partnerů, včetně těch, které nadále spoléhají, kteří nadále spoléhají, na přímou podporu, eh, odmítají někdy přijímat své státní příslušníky zpět. Během minulé plenárky jsme měli příležitost diskutovat o novém sdělení komise týkající se externí dimenze migrace. Doufáme, že Evropský parlament a Rada podpoří nový přístup, který navrhujeme. Komise je připravená začít implementovat nový koncept. Paralelně s tím musíme pokračovat v koordinovaném úsilí, abychom narušili pašerácké sítě, které profitují a parazitují na těch, kdo jsou v této situaci nejzranitelnější. Chci poděkovat parlamentu za jeho neutuchající úsilí v této oblasti. Ve spojení s pašeráckým problémem chci poukázat na nedávnou rezoluci, která se týkala protipašeráckých opatření. Také, bych, také se těším na to, že bude přijata rezoluce související s bojem proti pašování lidí. Dovolte, abych se nyní dostal k dalšímu důležitému prvku našeho komplexního přístupu. Jedná se o společný jednotný evropský asilový systém. První část byla předložena 4. května. Eh, je na čase, abychom byli efektivnější, opírali se o jednotná společná pravidla a na, spravedlivý, eh, na spravedlivou dělbu odpovědnosti. Když se podíváme na navrhovanou reformu dublinského systému, posílení Eurodaku a transformaci EASO do skutečné Evropské agentury pro azyl. Tím bychom učinili zásadní krok správným směrem. Vytváříme struktury na evropské úrovni, i nástroje, které jsou nutné pro komplexní fungování systému. Poléhám na paní Wikström, pana Kirchhorpa a pana Niedermillera, což jsou zpravodajové a stínoví zpravodajové, spoléhám na ně v tom, že bude hladce přijat tento důležitý dokument. Druhý balíček stejně ambiciózních eh, návrhů je na řadě v červenci. Komise také navrhla opatření eh, pro občany třetích zemí a jejich příspěvek k Evropské unii. Rád bych eh, vám poděkoval za plodnou debatu, kterou jsme vedli o tomto akčním plánu v minulé úterý. Stejně tak děkuji za diskusi o navrhované vizi směrnice o modré kartě. Jde o to, abychom přilákali kvalifikované občany třetích zemí, tak aby mohli u nás využít svých schopností. Obě tyto iniciativy jsou součástí naší dlouhodobé strategie v oblasti legální migrace. Hovořil jsem o tom jasně minulý týden. Je to v zájmu nás všech, měli bychom mít politickou vůli, abychom měli prioritu pro legální migraci. Jde o to, abychom mohli reagovat na okamžité potřeby plynoucí z uprchlické krize. Toto se týká toho, aby Evropská unie byla sociálně a ekonomicky posílená. Jedno z témat, které považuji za zásadní a vím, že většina z vás bude souhlasit, je úsilí o zachování integrity šengenského prostoru. Doufáme, že bude dosaženo dohody do konce tohoto měsíce dohody týkající se Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Nová agentura bude chránit hranice Evropské unie, bude pomáhat zvládat efektivněji migrace a zlepšovat vnitřní bezpečnost Evropské unie. A v neposlední řadě je velice důležitá věc, bude to instrument zajištění volného pohybu uvnitř šengenského prostoru. Děkuji mnohokrát zpravodajům a členům frakcí za jejich intenzivní práci v krátkém časovém rámci. Teď bych se rád vrátil k nedávnému návrhu komise týkajícímu se uh, revize mechanismu pozastavení e, bezvízové povinnosti. Týká se to Ukrajiny, Gruzie, Kosova a Turecka. Ten první návrh byl prodiskutován rychle. E, vítám prioritu, kterou parlament tomu dokumentu přisoudil a spolehám se na to, že mechanismus pozastavení uh, bude schválen oběma součásti legislativního procesu rychle. Avšak naše diskuse o novém mechanismu pozastavení by neměl zdržovat eh, vízovou liberalizaci pro Gruzii, Kosovo, Ukrajinu a Turecko. Opravdu je mi líto, že Rada v pátek nepřijala obecný přístup ke Gruzii, co se týká liberalizace vízové povinnosti. Mělo by to být posouzeno a řešeno individuálně. Jsem potěšen, že vidím jasný politický závazek ze strany Rady a samozřejmě spoléhám i na vaši podporu v této oblasti. Co se týká vízové reciprocity s Kanadou a Spojenými státy, tak eh, tady jsem dostal a vzal na vědomí dopis eh, předsedy Moraise. Eh, jsem si vědom našich právních závazků v této věci. Také jsme si plně vědomi, jak jste viděli v naší komunikaci, jsme si vědomi politických a ekonomických důsledků případného pozastavení. Jak víte, vízová reciprocita byla předsedou, předmětem jednání 2. června se zástupci Spojených států. Také jsem se nedávno setkal s kanadským ministrem pro migraci a hovořil jsem s ním na toto téma. E, počítám s tím, že se tyto kontakty budou intenzifikovat na všech úrovních. Pokračujeme s tím, že máme cíl plné reciprocity v oblasti víz pro všechny členské státy, jak ve vztahu k USA, tak ve vztahu ke Kanadě. E, pokrok, kterého bylo dosaženo, byly jasně uznány oblasti pokroku v bezpečnosti ze strany obou partnerů. Rámec, který jsme předložili, je směr, kterým musíme pokračovat, abychom mohli reagovat. Protože vnitřní bezpečnost jedné členské země Evropské unie je vnitřní bezpečností celé unie. Naše jasné priority pro budoucnost jsou zlepšení výměny informací, propojení bezpečnostních databází a zajištění, že Eh, všichni příslušníci bezpečnostních složek budou mít možnost eh, vyměňovat si informace přes hranice, stejně tak, jak si mohou vyměňovat informace uvnitř hranic své země. V tomto bezpečnostním prostředí napomáhám, napomáhám. Evropské centrum boje proti terorismu u Europolu bude hubem, křižovatkou našich bezpečnostních akcí. Budou se tam sdílet informace, posuzovat rizika a koordinovat operativa. Navíc jsme přidělili zdroje pro tento rok. S vaší podporou, s vaším příspěvkem jsme Europolu poskytli nový právní rámec tak, aby mohl lépe plnit své úkoly. Eh, směrnice o PNR teď se stala realitou. Bude implementována v plném rozsahu a mělo by se tak stát rychle. Budeme podporovat členské státy všemi možnými způsoby a naši odborníci již začali diskutovat o všech výzvách. Teď, co se týká výboru pro hlasování eh, v oblasti střelných zbraní. Měli bychom mít na paměti, že tohle je otázka bezpečnostní, je to otázka týkající se i jednotného vnitřního trhu. Masakr v Orlandu opět eh, nám jasně a bolestně ukázal, že poloautomatické eh, střelné zbraně pro vojenské účely – se nevyrábějí pro loveckou aktivitu. Ty zbraně by měly být zakázány. Pro civilní osoby ty zbraně se dají využít jenom pro masakry, stejně jako to byla ta zbraň A15 využitá, použitá v Orlandu. Tato zbraň by měla být zakázána finálním textem směrnice. Spoléhám na vás, především na paní Holmajer, abychom eh, pokusili se zajistit, že budoucí směrnice proti terorismu nám skutečně umožní čelit terorismu. Doufám, že využijete vyjednavacího mandátu v trialogu. Tady máme velice vysoké ambice. Především, co se týká cestování teroristů, tak musíme dosáhnout toho, aby cestování nebylo možné. Co se týká teď naší protidrogové politiky, na vaší agendě dnes je diskuse o nových psychoaktivních látkách. To je materiál předložený nizozemským předsednictvím. Těším se na spolupráci s radou i parlamentem a doufám, že dosáhneme v tomto dokumentu schody. Když se podívám zpět na posledních pět měsíců, tak musím říct, že jsme dosáhli velkého pokroku v oblasti bezpečnosti i jinde. Ale nadále tady máme velké výzvy, s nimiž jsme konfrontováni. Pracujeme na tom, abychom měli právní rámec v oblasti azylu, který odolá krizím, abychom posílili své hranice, abychom otevřeli legální migraci z třetích zemí cestu. Rádi bychom, aby mohli občané Evropské unie využívat všech svých práv. Vždycky se snažíme najít správnou rovnováhu. A chtěl bych říct, že rozpravy tady ve výboru Libe a na, plén, na plénu ukazují, že víme, jak důležité je reagovat na všechny výzvy. Musíme kráčet po této cestě dále společně a ještě jednou vám chci poděkovat za vaši práci a těším se na další spolupráci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám za tento úvod. Jak již jsem na počátku řekla, nejdříve budou klást otázky koordinátoři. Jako první bude hovořit pan Engel na místo paní Holmeier a já také uvedu všechna jména, která mám na seznamu lidí, kteří se hlásili o slovo. Mrs. Revo Dallon, Mrs. Fayon, Mrs. Kinichi, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein, and Mrs. Intveld. This is out of the round of the commission uh, uh, coordinators. To jsou tedy koordinátoři a já bych vás chtěla všechny požádat, abyste se omezili ve svém příspěvku na dvě minuty, tak aby abychom měli dostatek času vyslechnout si odpovědi pana komisaře. Takže jako první bude hovořit pan Engel. Děkuji, paní předsedající. Také děkuji za to, že jste se tak hezky spletla, že jste nás na začátku označila za komisaře na místo eh, koordinátorů. Ale nyní dále bez legrace. Já bych chtěl uvítat pana komisaře mezi námi. A já budu pokračovat nyní ve francouzštině. Pane komisaři, já jsem již měl příležitost ne eh, být v opozici proti vám minule, ale Eh, zmínit určité obavy, eh, které mám, pokud jde o eh, revidování naší asilové logiky. Ehm, souhlasím s tím, že musíme udržet princip nezbytné solidarity, ale dobře víme, že poprvé se nám to velice nepodařilo. A těch 160 tisíc osob, a to číslo je jednostranně nastaveno, ale budíš, Eh, se nám podařilo pár tisíc eh, přemístit, ale já tomu stále nevěřím. Eh, ta logika členských států musí být jiná. Co mě osobně se týče, já a vnímám i takový pocit uvnitř naší frakce, je, že bychom se měli více zabývat tím, eh, co, eh, jak postupují některé členské státy, pokud jde o odmítání evropské solidarity. To prostě není možné. Eh, poprvé vyžadujeme kontinentální solidaritu, pokud jde o nějakou obrovskou výzvu, a některé členské státy říkají, nás se to netýká. To samozřejmě platí pro migraci, ale i pro azyl, protože může se stát, že se dostaneme do situaci, že žádosti o azyl budou eh, tak rozsáhlé a tak geograficky zaměřené, že bude třeba eh, přistoupit k významné realokaci. A pokud i nadále se nám to nebude dařit, tak jako na poprvé, Eh, tak to nějak neposílí eh, naší důvěryhodnost u evropské veřejnosti. Za druhé, pane komisaři, eh, byste tady nebyl, a, ale společně s paní Mogherini na plenárním zasedání jsme hovořili o nové logice komise, pokud jde o migraci a mější záležitosti. Pokud bych chtěl hovořit polemicky, řekl bych, že Namísto, abychom investovali do infrastruktur v Africe, eh, čím dál tím více podporujeme africké země, které se eh, čím dál tím více přetváří na africké pevnosti. To nemá žádný smysl a asi to ani nebude efektivní. A já bych vám byl opravdu vděčný, vám osobně a samozřejmě celé komisi, především kdo zajišťuje vnější záležitosti, abyste toto přehodnotili, protože eh, ve finále eh, společně s Afrikou eh, jednáme ve věcech eh, jejich zprávy, které jsou velice pochybné. Nic s tím neuděláme ani pro Afriku, ani pro nás. Ve finále bude potřeba, aby si Evropa uvědomila, že pokud nepřispějeme k rozvoji afrického kontinentu, a e, pokud se nám nepodaří e, vlastně e, uhlídat alokaci zdrojů, tak opět neuspějeme. A ve finále by to mohlo být, ta situace by mohla být taková, že Nigérie by mohla mít 450 milionů obyvatel v horizontu několika desítek let a obrovské teroristické hnutí a vůbec si nedokážu představit, co by to znamenalo z hlediska migrace. Bylo by to velice obtížně Eh, zvládnutelné. Velice jsem překročil svoji řečnickou dobu a omlouvám se za to. Děkuji. Já bych chtěla všechny kolegy požádat, aby oka, opravdu omezili svou řečnickou dobu na dvě minuty, jinak ne, se nedostaneme do konce a nevyslechneme si všechny odpovědi. Paní Zipl, děkuji vám, paní předsedkaně, děkuji také panu komisaři Avrapomolosovi za jeho úvod a já se omezím na několik málo aspektů my jsme v posledních týdnech Turecko stále chválili za přijetí velkého počtu uprchlíků, ale bohužel zatím nemůžeme pochválit všechny členské státy za to, že by přijali alespoň pat pár uprchlíků. A já se domnívám, že když tomu tak nadále bude, tak eh, nevím, jakým způsobem budeme podporovat třetí státy v přijímání uprchlíků, když sami toto nezvládneme. A proto doufám, že v, do, v následujících několika týdnech dojde ke změně pozice k přemysťování i k přesídlování. A také tady bylo řečeno v souvislosti s Tureckem, že za jednoho vráceného uprchlíka přejmeme jednoho Syřana. A proto se ptám, proč jsme se omezili pouze na Syřany. A také se ptám, že jestliže paušálně odesíláme všechny uprchlíky z Řecka zpět do Turecka, takže já se ptám, zdali tento postup je v souladu s mezinárodním právem. A potom ještě také otázka týkající se uh, budoucí směrnice o azylu. Tyto směrnice nejsou vůbec staré, ale zatím nebyly prováděny a nyní mají být předloženy nové návrhy. Chci se zeptat, můžete zajistit, abychom u návrhu komise dospěli k nové harmonizaci, ale nezměkčili standardy, to by byla obtížná věc. A ještě poslední připomínka k výzové politice a reciprocitě se spojenými státy, protože tady je otázka, chceme skutečně liberalizaci výz zrušit, protože to by mělo velké E, ekonomické dopady. A já vždy zástupcům USA říkám, ano, to by byl problém, ale míč je na straně USA a říkám je, říkám také vždy zástupcům USA, že vláda USA má dodržovat reciprocitu. A já také doufám, že komise zaujme vůči USA jasné stanovisko a já doufám, že dojde k jakému si pohybu a opravdu získáme reciprocitu. Pan Kirchhoff. Paní předsedkyně, pane komisaři, já si vážím toho, že jste přišel k nám do našeho výboru a že s námi také otevřeně hovoříte. Je od očividné, že současná rozhodnutí jsou zásadní pro budoucnost, protože žijeme opravdu v alarmujících e, časech z hlediska bezpečnosti a imigrace. Já si myslím, že také Spojené království bude řešit tyto záležitosti a tyto výzvy společně s EU, protože tak to jde nejlépe. A také eh, po poslední radě eh, vnitř ministrů vnitra bylo také, eh, hovo, se také hovořilo o novém externí hranici. A já také doufám, že pan komisař se k tomuto ještě vyjádří. Já jsem budoucí zpravodaj eh, pro Eurodac a stávající eh, zpravodaj pro ECRIS. A tady musíme zabezpečit, aby všechny tyto systémy vzájemně komunikovaly a byly dodržovány také veškeré eh, ustanovení a také ještě pokud se týče imigrace. Já se ptám na readmisní dohodu s Tureckem, kdy můžeme očekávat zprávu o plnění této dohody. Zdali má tato dohoda eh, také pozitivní eh, dopad na počty navracovaných, navracených osob také jsem viděl a také mě potěšilo, že komise hodlá také se věnovat readmisi, ale jestliže budeme se snažit provádět readmisi, pak to bude vytvářet tlak na třetí země. My také musíme myslet na bezpečnost této otázce ale tak, abychom stabilizovali současnou krizovou situaci, pak je absolutně nutné, aby se navracely osoby do příslušných států, které nemají právo na azyl, protože my pak se nemůžeme zaměřit na nejzranitelnější. Mě by zajímalo, jak se na to dívá komise, zdali také komise hodlá učinit jakési finanční závěry vůči vůči těmto zemím. My nemůžeme vyřešit tuto krizi sami a přijímat stále další uprchlíky. Děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás. A nyní paní Wikström. Děkuji vám, já vám děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Eh, výměna zkušeností eh, s vámi je vždy velice zajímavá a já si této příležitosti velice vážím. Mohu vás ujistit o tom, že budeme eh, týmově spolupracovat tak, abychom dobře vyřešili otázku Dublinu, přijímání uprchlíků a také navracení uprchlíků. My takovýto přístup potřebujeme tak, abychom mohli konzistentně postupovat před. Já jsem se právě sešla se zástupci nevládních organizací. A tyto nevládní organizace zborově vyjadřují znepokojení nad tím, že to, co my tady děláme, že vytváříme takový systém, který eh, vypadá jako australský systém, že vracíme uprchlíky. Já se domnívám, že my opravdu máme ty nejlepší úmysly a snažíme se postupovat konzistentně. Ale jestliže, když slyšíme znepokojivé hlasy ministrů v členských státech, kteří chtějí zopakovat dohodu s tureckém slibidí. To jsem slyšela od ministra ze Švédska, z Rakouska a to jsou znepokojivé signály a já bych e, se chtěla zeptat, co vy si o tom myslíte. Posunujeme, posuneme naši externí hranici až do třetích zemí. A za druhé bych se chtěla vrátit k tomu, co, o čem již hovořili kolegové. To je e, vízová realita mezi EU a USA vy víte také, že chceme zaslat dopis v tomto ohledu a já bych také se dnes chtěla dozvědět, že vy také zpracujete akt v přenesené pravomoci, který se tohoto bude týkat. A nyní paní Ernst. Děkuji vám já se chci vyjádřit k následujícím aspektům. Nejdříve je to dohoda s Tureckem. My jsme se se situací seznámili na místě v Turecku a v Řecku a já se chci zeptat, jsou všechny přislíbené opatření také pro Řecko splněny? To se týká znalců, to se týká podpory. Uh, při vyřizování žádostí o azyl a tak dále. Mě by zajímalo, zdali všechno je k dispozici, ano nebo ne, a jak se díváte na kritiky uprchlíků, že například žádosti o azyl by se měly zpracovávat přes Skype a že to je pro, vše, pro mnohé velký problém. A dohoda s Tureckem. My jsme zjistili, že mnozí nemohli vůbec zažádat o azyl ani v Řecku, ani v Turecku. My jsme měli příkle, případy jako transgender z Iránu, kteří se dostali v Turecku do eh, vězení a nebo jsme také našli Pakistánce, kteří nikdy nebudou moci jít zpět a již celou dobu jsou ve vydávací vazbě. Potom máme afgánské rodinné příslušníky, kteří, kterým nebylo povoleno sloučování rodin. To znamená, že určité té žádosti o azyl se vůbec nespracovávají, někteří nemají vůbec šanci, především tehdy, jestliže se nejedná o Syřany. A za druhé, liberalizace víz s Tureckem. To je všechno u ledu. Jsou tady nějaké novinky? Zůstala komise u toho, že se nepohne jestliže nebudou splněna 72 kritérií a vzhledem k o Dublinu, tam také existuje opravný mechanismus, kolik členských států podporuje takovýto nápravný korekturní eh, mechanismům a také boj proti převaděčům. Stále se hovoří o boji proti převaděčům a já se ptám, co se ještě předpokládá mimo opatření Frontexu, jaká mají být schválena nová opatření. Paní Keller. Děkuji vám. Já se chci zeptat především na Řecko. Za prvé jsme slyšeli zprávy, pře- nizozemské předsednictví řeklo, že se jim nelíbí také složení odvolacího výboru pro Řecko a možná, že tento výbor neodpovídá představám mnoha lidí, ale tento výbor má dělat rozhodnutí. A mě by zajímalo, zdali na radě jste se o to bavili a můžete mi říci, jak to probíhalo a jaké zde byly reakce. A potom tady byla obvinění právníků, že EASO odmítá veškeré žádosti o azyl a také odůvodnění nebývá eh, úplně správně eh, řešeno. Zajíbývá se tím komise a také navrácení Řecko do Dublinu. Já se domnívám, že Řecko by se mělo stát součástí Dublinu ke konci roku, ale co si o to myslíte? Bude to tak, že ke konci roku budeme mít dobré přijímací kapacity, tak aby na Řecko Rusko toho nebylo moc. A potom také jsem si přečetla, že EASO řeklo, že Řecko nezvládá vyřizovat všechny žádosti o azyl a že tato zpráva nebyla zveřejněna, protože není politicky korektní. Můžete nám tuto zprávu zaslat? A pak je tady jedna eh, odlišná záležitost. Migrační kompakt. Já nevím, co má znamenat zpráva eh, hranice třetími zeměmi. Takže my jsme se tímto zabývali v našem výboru pro životní prostředí. To znamená, eh, že budeme cvičit pohraniční hlídky tak, aby neprocházelo tolik lidí. Můžete nám tedy říct, jak toto bude. Po... A nyní paní Ferrara. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji panu komisaři. Já bych se také ráda zaměřila na tři body. Za prvé revize azylového systému a především eh, nařízení Dublin. Při každé příležitosti se o tom mluví eh, v rámci výboru Libe, jakož i na plenárním zasedání. Je to návrh reformy, eh, který se nám nelíbí, protože i nadále penalizuje některé země, především tu první vstupní zemi Eh, ty země jsou penalizovány za jejich eh, geografické umístění a mechanismus, eh, který je navrhován, je reaktivní a ne proaktivní, tak jak to zaznělo i včera na zasedání výboru LIBE a poukazuje na to i studie parlamentu v podstatě je potřeba, aby země byla na hranici katastrofy a teprve poté dojde k nějaké reakci a bude spuštěn mechanismus, aniž bychom přitom jakýmkoliv způsobem eh, eh, konzultovali tu zemi eh, prvního přijetí. A každopádně tato země vždy zůstává odpovědná i v případě, že neuznáme mezinárodní ochranu migranta. A to, co tedy až doposud nefungovalo, tak se znovu objevuje v tom novém návrhu. Je tedy třeba, abychom dosáhli nějakého skutečného rozdělení a, a sdílení odpovědností, tak jak je to eh, zakotveno v článku 80 smlouvy. A proč eh, vůbec eh, nezohledňujeme vůli Evropského parlamentu? Evropský parlament schválil zprávu, pokud jde o ten holistický přístup ve Středomoří. Dále, pokud jde o eh, dohodu s Tureckem, zůstáváme velice kritičtí, nejedná se o mezinárodní dohodu, nejedná se o smlouvu. Je to pouze prohlášení, prohlášení politického charakteru a nemáme vůbec žádné záruky, že Turecko své závazky dodrží poté, eh, co eh, získá to protiplnění, které je právně závazné. Tady hovořím o vízové liberalizaci, hovořím o rozpočtu Evropské unie, eh, ze kterého budou uvolněny významné částky. Takže my tady eh, na jedné straně máme právně závaznou věc ze strany Evropské unie a na druhou stranu máme pouze politické prohlášení Turecka. A pokud jde o obsah, vždy bylo Turecko kritizováno, že nedostatečně hájí základní práva, eh, svobodu slova. Nemůžeme tuto zemi považovat za zemi bezpečnou. Eh, navíc ještě ani neschválila eh, Ženevskou úmluvu z roku 1951. Takže pokud jde o práva migrantů z hlediska Turecka, nemáme vůbec žádné záruky, nemáme záruky, že budou, eh, že budou dodržovány základní evropské standardy. A konečně Eh, chci se eh, dotázat, eh, zda počítáte s tím, že budete podrobně sledovat i čerpání fondů, protože v některých třetích zemích stále panují totalitní režimy či režimy, které nejsou demokratické a já bych chtěla vědět, zda vůči těmto zemím bude existovat nějaký systém monitoringu čerpání finančních prostředků Evropy, Evropské unie. Děkuji, paní Majer. Eh, Děkuji. Děkuji. Eh, eh, minulý víkend se, bylo opět na moři zachyceno asi 1300 žadatelů o azyl. A Eh, pokud je o ty návrhy eh, vízového režimu eh, Gruzínska, Turecka, Kosova a tak dále, to povede ještě k tomu, že budeme mít zase další migraci, dojde k dalšímu migračnímu toku, takže nelze zvyšovat neustále ten příliv žadatelů i o pracovní příležitosti. Máme čím dál tím vyšší tlak na trh práce a mm, vlastně budeme mít čím dál tím více migrantů a s tím je spojena celá řada eh, dalších eh, tedy důsledků. Druhý bod, který bych ráda zmínila, mm, integrace a opatření eh, přijata za účelem integrace žadatelů o azyl, Eh, ta opatření směřují opět především na trh práce. Jsou, je tady problematika dodržování práv, podávání žádostí. A já si myslím, že bychom měli spíše usilovat o to, aby se tito žadatelé mohli vrátit do svých eh, domovských zemí. Eh, integrace do posud příliš nefungovala a my se musíme především ujistit, eh, že eh, ti žadatelé budou eh, splňovat, dodržovat naše zákony a tak dále. Došlo k celé řadě incidentů, kdy komise pouze přivřela oči. Takže tyto návrhy nejdou správným směrem. Děkuji. Tím jsme skončili kolečko koordinátorů a nyní dám slovo panu komisaři. Já bych chtěla se distancovat od toho, aby tady uprchlíci byli označováni jako eh, ti, kteří se honí za eh, štěstím a bohatstvím. Já si myslím, že je ostudné, jak se tady o nich hovořila. Uh, a nyní dám slovo panu komisaři s tím, že máme ještě 14 dalších eh, poslanců, kteří by rádi znesli své dotazy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já začnu takovou poznámkou, protože mnozí z vás znovu hovořili o tom velice citlivém tématu solidarity. My s tím v zásadě souhlasíme a mohu říci, že Eh, my jsme si vědomi toho, že musíme přesvědčit členské státy, aby, aby to eh, prokázali i v tom eh, praktickém životě. Solidarita, to, je, to jsou krásná slova, ale aby to nebyly pouze prázdné slogany. Není to pouze o morálních hodnotách, ale i o tom právním naplnění. Naší prioritou je podpořit eh, členské státy, eh, aby eh, činili, co bude v jejich silách ohledně přemístování. Nyní musíme postupovat pomalu, ale jistě. A musíme posílit úsilí a Pan Zibel hovořil o mezinárodních povinnostech, pokud jde o dohodu s Tureckem. V Turecku se Syřané mohou zaregistrovat k dočasnému statutu. Žádný Syřan nemůže zažádat o mezinárodní ochranu. Pouze je to podmíněno nějakou Eh, dočasnou eh, ochranou a eh, Turecko se zavázalo, že pokud jde o nové azylové povinnosti, ta, ty, ta rozhodnutí budou do 6 měsíců. Vztahuje se to na stávající žádosti. Nemělo by, mělo by být upřednostňována tedy rychlost, ale zároveň i kvalita toho posuzování. Samozřejmě Turecko se snaží zlepšit i přístup eh, na trh práce ke vzdělání pro Syřany, nejen pro Syřany. Eh, mělo by to být poskytováno bezplatně pro eh, Syřany a i nesyřany s dočasnou ochranou. Když již hovoříme o Turecku, úspěšná implementace Eh, toho závazku, toho, té dohody mezi Tureckem a EU. Je to takové společné prohlášení, není to úplně dohoda z hlediska mezinárodního práva, ale je to jakýsi závazek a úspěšná implementace toho závazku je hlavní prioritou pro nás, pro komisi a pokračujeme eh, tom, abychom poskytli podporu a zkušenosti tureckým orgánům. Tento závazek již nese své ovoce. Eh, dochází k poklesu počtu eh, nelegálních přistěhovalců, kteří přecházejí z Turecka do Řecka. Více než 400 eh, migrantů již bylo navráceno do Turecka. Eh, a Syřané, kteří eh, se vrátili eh, dobrovolně. 300 Syřanů bylo přesídleno, takže to skutečně funguje efektivně. Samozřejmě nejsou to úplně neuvěřitelná čísla, ale začíná to fungovat. Samozřejmě jsou tady určité výzvy, je třeba posílit kapacitu, především těch eh, řeckých orgánů, eh, které musí zvládat ta řízení eh, časově efektivněji. Pokud jde o reciprocitu víz, pan, v dopise pana Moralese to bylo jasně stanoveno, bylo to vzato na vědomí, parlament hodlá přijmout usnesení k této záležitosti Eh, následně by kolegium rozhodlo o nás, eh, následném eh, opatření. Pokud jde o sdělení z 12. dubna, komise považuje za vhodné předložit a vysvětlit dopady tedy pozastavení bezvízového styku Eh, musí to být rozhodnutí, které bude plně informované, plně podložené. My jsme chtěli eh, podnítit eh, diskusi, podrobnou diskuzi k této problematice a poukázat i na ty negativní dopady. Po zasedání Libe ohledně migrace s africkými zeměmi Ehm, tento přístup není pouze nezbytný, ale je, eh, je urgentní, aby byl uveden eh, v život, abychom eh, skutečně mohli bojovat proti nelegálním tokům středomoří. Samozřejmě je eh, zároveň třeba dodržovat základní lidská práce, práva, pardon, což bude v samotném jádru implementace. Tyto toky eh, pochází především ze subsaharské Afriky. Každoročně eh, se tam využívá průchodnost hranic afrických zemí a Eh, tady bych rád ještě hovořil eh, o tom, že je zde určitý rozdíl oproti tomu, co bylo dohodnuto s Tureckem. Turecko je naším partnerem, naší protistranou. Eh, a my s nimi spolupracujeme. E, nelze to samé, e, toho samého dosáhnout z Libii. E, v Libii je celá řada problémů, ten stát nefunguje takovým způsobem a my se snažíme nalézt nějakou protistranu i zde. A až k tomu okamžiku dojde, tak nebude to ta dohoda nebude dostavená úplně na stejném základu. Bude třeba zohlednit specifický kontext každé země pokud jde o e, příchod e, směrem z Egypta, e, ze sub, především ze subsaharské Afriky, tam především ty toky stále jdou přes Libii a my musíme se zaměřit na ty země původu těchto toků a donutit je ke spolupráci a rovněž eh, spolupracovat eh, i s transitními zeměmi, aby bojovali proti nelegálnímu, eh, nelegální migraci. My jsme diskutovali asi s ministry sedmi, osmi zemí tohoto regionu a postupovali jsme velice jasně. Samozřejmě prioritou je další rozvoj. Musíme jim poskytnout Eh, další podporu, ale z jejich strany rovněž musí eh, dojít k uvědomění si odpovědnosti a musí eh, naplňovat naše dohody tak, aby došlo k zastavení nelegální migrace a musíme přesvědčit, aby přijali zpět své občany. Pokud je o hostitelské země, které přijímají velké množství eh, uprchlíků, které hostí na svém eh, území. Tam je třeba, aby se dodržovala jejich práva, aby nedošlo k druhotné eh, migraci, k druhotnému pohybu a tam musíme opět posílit spolupráci. musíme zabránit tomu, že bude docházet eh, u těchto eh, občanů k těm nelegálním dalším a nebezpečným eh, cestám. Musíme přispět k tomu, aby se mohli vrátit domů. Pokud jde o podmínky přijímání v Řecku, komise spolupracuje s Řeckem na této problematice. hotspoty na Lesbosu, na Kosu a tak dále jsou plně provozu schopné. A e, cílem je tedy e, naplňovat tu dohodu o návratech e, do Turecka. Jak jsem říkal, na te, ta dohoda již je prováděná. Samozřejmě ten australský model není úplně naším cílem, není to variantou pro tento postup, tady to musím říct naprosto jasně. Takže eh, to je pro tuto chvíli. Já jsem si snažil dělat poznámky, zazněla tady celá řada otázek, možná jsem na něco zapomněl, eh, ještě Keller, eh, ohledně rozhodnutí výboru. Veškeré žádosti o azyl musí být řešeny případ od případu není tam žádný automatický režim navracení. Pokud jde o e, opravné prostředky, 70 e, e, již bylo posouzeno, vždy případ od případu. To rozhodnutí Není to automatické rozhodnutí o poskytnutí azylu, vždy je to na základě určitých podkladů. Ten odvolací výbor a jeho složení, to je nezávislé rozhodnutí řeckých úřadů. Výbor byl eh, eh, složen eh, před několika lety za úplně jiných podmínek, za úplně jiným cílem a nyní dochází k nahrazení i v souladu s novou řeckou legislativou a cílem je, aby byla zajištěna zákonnost, nezávislost a nestranost soudních orgánů v Řecku. Eh, pokud je o Dublin, je tomu již pět let, eh, kdy došlo k pozastavení transferů. Veškeré akce eh, Řecka vedly k velkému posunu, došlo k, k pokroku, ale stále je, to, stále je to nedokonalé. Musíme vyvinout ještě další úsilí tak, aby eh, Řecko mohlo pokračovat v těch transferech v souladu s Dublinem. Takže je třeba zajistit eh, adekvátní životní standard. Je, eh, řecké orgány odvedly nějaký pokrok. V září budeme opět to vyhodnocovat, zda tedy obnovit ty transfery do prosince 2016 a uvidíme, zda ta situace bude zvládnutelná v tomto období. Tím bych pro tuto chvíli skončil, případně se vrátím k dalším dotazům, které ještě přijdou. Pan Kikop, ještě bych rád něco dodal pro vás ohledně další eh, priority eh, boje proti terorismu a ty eh, body jsou velice relevantní. Za prvé, ještě jednou bych rád eh, zodpověděl, eh, zopakoval, musíme přesvědčit všechny členské státy, že eh, musí mít větší důvěru mezi sebou a musí začít spolupráci formou výměny informací z pravodajských služeb. Tam ta situace ještě není úplně v pořádku. Pokud jde o ty nedávné návrhy, Eh, legislativy ohledně eh, střelných zbraní, terorismu. Je třeba eh, nalézt to společné vnímání, jak bojovat proti tomuto nebezpečí. Musíme mít koordinovaný postup. Nesmíme zapomenout na to, že Europol a protiteroristická jednotka jsou plně operativní a snaží se tedy vyvinout ten společný postup, je třeba to dále posilovat institucionálně a rovněž i eh, zpravodajské služby by měly přispět v rámci analýzy, vyhodnocování rizika a boje proti terorismu a měly by eh, pracovat na těch společných eh, protiteroristických plánech. Děkuji. Teď jsem, kolegové, ve složité situaci. Máme 16 lidí, kteří se hlásí o slovo. Dostane se na všechny, ale znamená to, že budete mít jednu minutu. Pokud to nedodržíte, nebude šance si vyslechnout odpovědi. Mohu něco navrhnout, prosím? Prosím. Já jsem tady vždycky rád, ale abychom byli kooperativnější ve své práci, tak si myslím, že by bylo lepší, abychom rozdělili svou diskusi tematicky, tak abych mohl odpovídat komplexněji, abych neskákal z, témata, z tématu sem tam. Samozřejmě jsem tady pro vás, pokud se to podaří zvládnout, budu rád. Děkuji. Teď tedy požádám kolegy, aby se omezili na jednu minutu každý. Pan Coelho, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit portugalsky, mám-li jenom jednu minutu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři. Děkuji za tu za iniciativu eh, v této oblasti. Měl bych tři dotazy. Za prvé, Eh, urgentní reakce, systém urgentní reakce. Eh, Portugalsko je eh, středomořskou zemí. A vlastně druhou eh, zemí, která může eh, přijímat uprchlíky, ale eh, zatím došlo k přesídlení jen asi 2200, takže tam zbývá ještě obrovský kus práce. Minulý týden jste hovořil o přesídlování, to samozřejmě je varianta k tomu, ale potřebujeme mechanismus, který bude lépe fungovat, protože v tuto chvíli zatím nefunguje. Komise ve své agendě pro migraci doporučila vytvoření polifunkčního sídla v Nigeru, a e, je třeba podpořit takovýto návrh. A konečně financování, navržené financování e, pouze 4% prostředků pro Afriku e, byly uvolněny. A my bychom ale měli podpořit těm, ty země původu a transitní země. A chtěl bych vědět, zda tato vůle bude realizována. Télégraphique français. Je vais changer de sujet. Děkuji, já trošku eh, změním téma a ráda bych znala vaše stanovisko na eh, dvě otázky. Eh, slyšeli jsme, že eh, chcete hovořit o modré kartě, která eh, se zaměřuje především na vysoce kvalifikované žadatele. Zároveň ale víme, že je tady celá řada profesí, kde ta situace je velice napjatá, kde chybí pracovní síla, takže já bych chtěla vědět, jakým způsobem se pokusíte eh, provázat tyto dvě dimenze. A druhá otázka ohledně integrace. 100 eh, tisíc eh, osob zhruba požádalo o státní příslušnost dané země. Samozřejmě to není absolutní hodnota požádat o občanství a je to určitý signál důvěry, takže já bych se ráda zeptala i na tu otázku integrace a na ten přetrvávající eh, pocit, že Evropská unie již není vnímána jako atraktivní destinace. Přesně jedna minuta. Euh, Pane komisaři, tři otázky ohledně nového partnerství s třetími zeměmi. Jakými konkrétními opatřeními komise chce posílit spolupráci s Libií? Úspěch eh, tohoto nového partnerství bude záviset na finanční spolupráci členských eh, států, tak jako celá řada opatření navrhovaných v této oblasti. Jak členské státy vnímají tyto návrhy, jakým způsobem chce komise zajistit, eh, že členské státy se toho zúčastní? Komise přichází s celou řadou pozitivních i negativních opatření, pokud jde o obchodní politiku, politiku rozvoje EU, tak aby podpořila země, aby eh, řídili migraci a, a aby byly penalizovány i ty země, které eh, to odmítnou. Znamená to konkrétně eh, finanční důsledky pro třetí země navázané na migraci? Děkuji. Děkuji paní Gabriel. Děkuji paní předsedkyně. Nejprve podpora pro dva z aspektů, o kterých hovořil pan eh, komisář, především nový přístup eh, z hlediska eh, partnerství s třetími zeměmi, je diplomacie zaměřená na migraci. Je tady i mobilita v rámci Afriky, to tam, to tam trochu chybí. Pokud jde o ta víza, jasná zpráva, dodržení všech kritérií podpora občanství. Pokud jde o modrou kartu, revize, se která nám byla předložena, nebo alespoň to sdělení je krokem ku předu, ale víme, že ve skutečnosti jsou tam ještě dvě výzvy, Eh, rozdíl mezi legislativou 28 členských států a rovněž i nedostatečná vůle členských států využívat modrou kartu. Na národní úrovni víme, že celá řada členských států má národní opatření, která jdou stejným směrem jako modrá karta a eh, podnikatelé většinou využívají ty národ, ta národní opatření. Takže otázka je, jak budeme skutečně propagovat tento evropský nástroj, eh, jakožto nástroj, který přinese aktivnější Evropu. Je to klíčový nástroj eh, pro politiku migrace, takže by bylo dobré eh, to podpořit. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Minuta je opravdu málo. Chtěla bych tady poukázat na práci, kterou odvedla komise a říkám si, že je tady neuvěřitelný deficit v solidaritě mezi členskými státy. Je možné, že se ještě změní něco, zlepší na spolupráci mezi členskými státy, ale to je opravdu běh na dlouhou trať a proto by měly být i nějaké pobídky k tomu, aby členské státy spolu navzájem lépe spolupracovaly. Ostatně také víme, že vedle dramatické situace v zemích původu uprchlíků, víte, já mám na mysli i to, že bychom měli stíhat obchod s lidmi. Tady si myslím, že by se na evropské úrovni mělo dít daleko víc, abychom tohle pašování lidí a obchodování s lidmi zarazili. K azylovému systému ano, posílení Eurodaku je na místě a ta azylová agentura to je také v pořádku po mém soudu, ale otázka také zní, a to už řekli předřečníci, třeba paní Ferrara, co se, pod, co se nakonec stane s Dublinem? Máme tady dostatečné ambice? Jsou státy opravdu příslušné a kompetentní, schopné dosáhnout toho, že se ta situace zvládne? Paní Gomez? Děkuji. Proč to nefunguje pro Portugalsko? Ptala se kolegyně. Portugalsko říká, že je připraveno přijímat lidi, ale málo se jich tam hlásí. Je to tím, jak jste řekl, že ten systém hotspotů je připraven implementovat dohodu s Tureckem a ne mezinárodní plávo a zpracovávat žádosti individuálně, jak by se to mělo. Není to ten důvod, proč lidé nejdou do Portugalska a jinam. Máte pravdu, když říkáte, že nemáte partnera v Libii ale sám jste uznal, že roste eh, počet lidí přicházejících přes Egypt. Nejsou to jenom lidé z Afriky, ale i Syřané. A komise a rada eh, se snaží ukázat, že s Tureckem to funguje, ale nikdo nehovoří o tom, že se to přesměrovalo přes Egypt. Etiopie je strašná země, která je naprosto nedemokratická, zabíjí své občany a je zdrojem mnoha migrantů. Snažili jste se eh, nějakým způsobem implementovat právní cesty, aby se zabránilo pašování lidí, a nebo jde o to, abyste to outsourcovali a ta země bude ještě represivnější, než je do posud. Paní Intveld? Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručná. Za prvé, pane komisaři, nereagoval jste na otázku kolegyně Vikströmové, proč komise nenavrhuje akt přenesené pravomoci, co se týká reciprocity v oblasti víz. Za druhé, výměna informací, kterou navrhuje komise, vyžaduje interoperabilitu. To je v pořádku, ale je to technická stránka věci a nepřekonává to nečinnost uh, členských států nebo nezájem vměňovat si informace. To je politický problém. Budete tedy návrhovat povinné sdílení informací a nakonec tenhle parlament opakovaně žádal o hlubokou evaluaci nástrojů v boji proti terorismu. Vidím, že naše protiteroristická politika selhává. Děláme jedno opatření za druhým, investuje se spousta peněz a bezpečnost, nebo spíš nebezpečnost, narůstá. A poslední věc, která souvisí s faktem, že e, jako bychom nechápali fenomén e, způsob, že masakr v Orlandu byl okamžitě označen jako islamistický útok. Ono to spíš vypadá, jak se to prošetřuje, že to byl homofobní akt. Pokud ten fenomén nepochopíme, nemůžeme s ním bojovat efektivně. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, včera turecký premiér řekl opakovaně, že Turecko nebude měnit své protiteroristické zákony, aby mohl splnit podmínky liberalizace víz. To je součást dohody s Tureckem. Pracuje komise na nějakém plánu B pro případ, že by tohle neuspělo a že by Turecko přestalo plnit své závazky? A jak budeme podporovat členské státy jako Bulharsko a Řecko na hranicích v případě, že se tam objeví tisíce uprchlíků na jejich hranicích? Boj proti terorismu, jak zaručíte lepší výměnu názorů mezi bezpečnostními službami tak, abychom se vyhli teroristickým útokům. A v neposlední řadě doufám, že budete souhlasit, že Evropa bude bezpečnější zemí, až se Bulharsko stane součástí Schengenu a bude mít plný přístup k informačnímu systému. To by posílilo boj proti terorismu. Děkuji. Další kolega? Paní Post, děkuji. Mám vícero otázek. Některé už zazněly, zazněla i odpověď, ale přesto bych ráda komentovala. Před třema měsíci v březnu váš kolega Ranides řekl, že Evropská unie nese morální odpovědnost za přijímání uprchlíků ze Sýrie. Bylo navrženo posílat lodě zpátky do Turecka, komise byla proti a teď o tři měsíce později posíláme uprchlíky zpátky z Řecka do Turecka. Ne lodě, ale lidi, kteří na těch lodích člunech seděli. Kde teď zůstává ona zmíněna morální odpovědnost? Já si myslím, že to vypadá tak, jako kdyby rada a členské státy No víte, diskutuje se vůbec o tom, do jaké míry jsme se posunuli doprava a jak se přizpůsobujeme xenofobům. Evropská, pardon, Turecko. Turecko není politicky stabilní zemí. Pomyslete jenom na Kurdy, kteří jsou vnitřními uprchlíky. Vím, že je tam těžká situace, vím, že vy se snažíte a děláte, co můžete, pane komisaři, ale abych byla upřímná, tak by ta diskuse se měla posunout k tomu, jak bude Unie uprchlíky přijímat a ne jak je bude posílat zpátky. Děkuji. Moje otázka je, kolik lidí bylo v rámci přemístovacího programu skutečně přemístilo. Druhá otázka, kolik z toho do, Portugal, kolik do Portugalska a které členské státy zatím nebyly ochotny lidí v rámci přemístování přijmout, tedy do jakých členských států zatím ještě nebyl přemístěn nikdo. Děkuji, paní Krisbeck. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři. Eh, mám, měla jsem eh, dva dotazy a především k, ta o modré kartě, ta již byla zmíněna kolegy, tu nechám stranou. Eh, v té minutě bych se ráda zmínila především o otázce vytvoření té Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Já jsem stínovou zpravodajkou pro tuto problematiku. Pane komisaři, víte, že trialog probíhá poměrně dobře. Víte, že některé frakce, včetně té naší, podporují eh, představu eh, evropštější agentury, taková eh, evropanizace Frontexu, aby byl efektivnější a podporujeme i možnost eh, urgentně reagovat eh, v této problematice. Eh, Pane komisaři, my rovněž podporujeme návrh komise ohledně článku 18 a u urgentních situací eh, aby ta eh, rozhodnutí na evropské úrovni přijímala komise. Bohužel vaše stanovisko eh, a stanovisko eh, naší frakce byly eh, považovány za minoritní. Rada eh, chce jít dál a v případě neúspěchu, nečinnosti jednoho z členských států, pokud jde o propustnost hranice, je možnost kdykoliv obnovit kontroly na hranicích. Takže i když my už máme Eh, a to i přesto, že máme tedy eh, v šengenském kodexu na to postup. Takže jakým způsobem eh, budete tedy hájit šengenský prostor a ten hlavní výdobytek, což je volný pohyb? Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Budu mluvit rychle a omlouvám se tlumočníkům. Víte, že návrh na reformu Dublinu se nám nelíbí. Je to daleko od toho, co jsme v parlamentu schválili ten princip první země, sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a dokonce by se to mělo více centralizovat. Je tady mechanismus korekce, ale není jasné, jak se to efektivně spustí a jak bude fungovat exkluze, když bude docházet k dalším zjevu. Máme tady ryze matematické cifry a nereaguje to na současnou situaci, kdy už v některých zemích systém přijímání skolaboval. Je jasné, že ten text musí být revidován, protože jsou tady obavy týkajících se základních a procedurálních práv. Nikdo nepochybuje, že je potřeba investovat v Africe ve velké míře, ale ten návrh se týká jenom managementu a návratu a myslím, že tahle podmínka eh, nesouvisí s humanitární pomocí a rozvojovou pomocí. To znamená, myslím, že se neobíráme správnou cestou a netvoří to perspektivitu, perspektivnost pro mladé Afričany. Myslím, že bychom mohli udělat víc. Děkuji. Chudáci tlumočníci. Paní Wimberg. Eh, Avramopoulos Děkuji, pane komisaři. Jsem ráda, že jste dnes přišel mezi nás a informoval jste nás o aktuálním vývoji. Čtyři měsíce jste tu nebyl, ale novinek jsme moc neslyšeli. Není to tak, že by všichni uprchlíci měli ekonomické motivy a proto v podstatě neměli důvod k nám přicházet. Nejsou to lidé, kteří hledají své štěstí, jdou do severní Evropy. My třeba ve Švédsku jsme už slyšeli, že ti lidé byli oklamáni, mysleli si, že dostanou auto a dům a peníze a pak zase Švédsko opustili, protože nedostali to, co očekávali, co jim někdo nasliboval. Nejsou to tedy lidé, kteří hledají štěstí. No a ten systém který se chce eh, zavést. Jak dlouho budete ještě čekat ve vztahu k těm členským státům, které říkají ne? Je přece na čase, aby začal platit ten poplatek. Další kolega, děkuji, pane před, paní předsedkyně. Pane Avramopoulosi, chci se zeptat eh, na přemístěvání z Řecka. Unie se oficiálně zavázala, Eh, přemístit víc než 60 tisíc lidí. Co se týká čísel, která jste uvedl, zatím bylo přemístěno 1503 lidí. Šest. Hovořilo se o tom, že se přemístí 6 tisíc lidí každý měsíc, no konečně by to mělo začít fungovat v praxi protože Řecko už nemůže přijmout další uprchlíky. Ta situace je napjatá a to konstatovala i delegace Evropského parlamentu, která byla nedávno v Aténách. A teď je moje otázka, jak se to bude realizovat s ohledem na tu situaci. Máte vůbec nějakou odezvu od řecké vlády? Máte kompetence v komisi v členských státech. Portugalsku, od Portugalska jsme slyšeli, že si přejí, aby byli k ním lidé přemístěváni, ale ono k tomu nedochází a mě by zajímalo opravdu konkrétní vaše odpověď. Děkuji. Tak, máte slovo, pane komisaři. Já bych chtěl vyjádřit obdiv k tlumočníkům protože my všichni hovoříme jak ze samopalu dnes. Paní Gomeš a pan Gomes hovořili o Portugalsku. Já jsem nedávno navštívil Portugalsko a já bych chtěl pochválit vaši zemi za to, že jasně ukázala, co to znamená solidarita a zodpovědnost. Je pravdou, že existují určité technické a právní problémy. My po, Portugalsko i eh, or, orgány a také orgány v Itálii a v Řecku podporujeme a musíme ukončit tyto nevyřízené žádosti. Paní Sylvie Guillaume, my s tím souhlasíme investovat, do integrace povede k tomu, že Evropa bude více soudržnější a bude mít integrovanou společnost. Eh, jestliže by došlo, nedošlo k integraci, pak by náklady byly vyšší, než když budeme do integrace investovat. A toto je také jedna z našich zásadních priorit. A když se tady hovoří o akcích s přidanou hodnotou, tak musím říci, že akce na evropské úrovni přináší eh, přidanou hodnotu v tom, že nejdříve se členské státy mezi sebou mohou poučit a také se šíří pozitivní přístup. A evropské financování může pomoci při sociální inkluzi. A pokud se týče modré karty, tak já jsem o ní již v minulosti několikrát hovořil. Je to nejlepší příklad, který máme. Rozhodli, rozhodli jsme se revidovat systém modré karty tak, abychom ji eh, adaptovali stávající situaci. Modrá karta byla prováděna velice úspěšně v Německu a nyní se z ní musí stát evropská společná politika. Reforma také podpoří členské státy i podniky v tom, abychom přilákali kvalifikované státní příslušníky z třetích zemí, tak aby doplnili míst, bílá místa na trhu práce. Obě dvě tyto iniciativy jsou součástí dlouhodobější strategie v oblasti legální migrace. Před rokem jsem zde hovořil o tom, že legální migrace by měla být jednou z našich politik v budoucnosti. My již máme takovéto karty pro vědce a studenty. A Mm, na toto se tlačilo i pro sezónní pracovníky. A pokud se týče reformy Dublinu, já se domnívám, že náš návrh je ambiciozní, je to důležitý krok vpřed, ale souhlasím s tím, že tento návrh nesmí být změkčen. Já již jsem se zmínil o tom v souvislosti s otázkou paní Wikström. A nyní eh, eh, vízová reciprocita s USA s Kanadou. Já jsem nedávno hovořil o tomto tématu s kanadskou vládou. Řekl jsem jasně, že si uvědomuje a má známe naše legální zákonné povinnosti a také bereme v potaz veškeré parametry tohoto problému. A já jsem také jasně řekl, že děláme vše, co je v našich silách na všech úrovních, tak, abychom zabezpečili vízovou reciprocitu. Bulharsko a šengenský prostor. Naše stanovisko je pevné. My se domníváme, že jak Bulharsko, tak i Rumunsko se mají stát řádnými členy šengenského prostoru. Vy víte, že toto závisí na radě. Komise má jasné stanovisko. Jak již jsem řekl, je nástroje Schengenu a jejich plná aplikace přispívají k bezpečnosti. Pan Weidenholzer. Kvůli času mi dovolte, abych vás odkázal na naši zprávu, kterou jsme schválili před dvěma hodinami, než jsem sem přešel. A to je zpráva týkající se přesídlování a přemístování. Tam najdete odpovědi na své otázky. My si uvědomujeme, že toto je zásadní téma. Pokud se týče počtu osob, tak tady jsou a tak zde musím souhlasit s panem Trmamancem a já doufám, že vy se mnou taky budete souhlasit. Paní Grisbeck, já nemusím obhajovat stanovisko komise. Vy toto stanovisko znáte. Já lituji toho, že většina tohoto výboru nepodpořila stanovisko komise trialogy zatím nedospěly k přeskumu článku 18. Já se na tento přeskum těším. A nyní budu hovořit řecky a budu odpovídat na otázku pana Mariase, kde ho máme. E, takže já budu hovořit řecky. Pan Marias odkázal na zprávu. Zrovna se pan Marias vrátil, takže komise schválila zprávu o situaci v oblasti přemístění. A tato zpráva vysílá jasné zprávy všem členským státům, že musí dostat své jejich povinností. A nyní nastal čas, abychom pojmenovali věci eh, pravým jménem. Eh, pokud nedojde k pokroku v následujících dnech, pak pojmenuji situaci pravým jménem a také tady uvedu příslušné členské státy, tedy name and shame. A já souhlasím se všemi, kteří se o tom zmínili. Musíme se měřit podle činu, podle možností a podle vůle. Tak, abychom skutečně eh, říkali to, co myslíme, když hovoříme o solidaritě. V posledních 1,5 letech jsme my, komise, výbor Libe a já společně s vámi jsme intenzivně spolupracovali. Já tady nechci nic skrývat. Od počátku jsem se hodně naučil, věječ, hodně jsem tak také pochopil, že musíme dělat jasnou politiku. Došlo k mnoha důležitým událostem. Udělalo se hodně významných kroků vpřed. Ne, také Evropa vypadá jinak než před rokem a půl, když se obra, objevil velký problém migrace a bezpečnosti. Máme již stanovené zacílení a také existuje politická vůle, že chceme tento problém řešit společně. A toto téma není ukončeno. To se bude vracet i v následujícím legislativním období. Je to důležité téma, Evropa se připravuje na jeho zvládnutí a já se také těším na spolupráci s vámi protože váš výbor je zásadním partnerem v této otázce pro komisi. Děkuji vám, pane komisaři, říká paní předsedkyně, děkuji vám za diskusi s vámi a děkuji vám také kolegové za vaši spolupráci a pochopení, že pan komisař musí odejít nyní. Now, uh... will... As the colleague... Ah, Mr. Boni is present. Okay, I will start with you. Ano, pan Boni je přítomen, takže můžeme začít s jeho zprávou. Dalším bodem na programu je otázka, otázka nových psychoaktivních látek. Je tady pan zpravodaj Bony a také paní Vario, bohužel dnes nepřijde, ale máme tady zpravodaje pana Bonyho, který nás chce dnes informovat o situaci v této otázce. Prosím, pokud odpouštíte místnost, jděte potichu, tak abychom mohli pokračovat v naší schůzi. Takže já dám slovo panu Bonimu, který nás seznámí se situací po setkání, po schůzi se stínovými zpravodaji. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Jménem paní Jiménez a svým jménem bych vás chtěl informovat o situaci v práci na balíčku o nových psychoaktivních látkách. Tereza je zpravodajem ke směrnici, která stanovuje skutkové podstaty trečných činů. Já se omlouvám, pane Bony, že vás přerušuji, protože je tady velice hlučno. Ti, kteří chtějí odejít ze sálu, prosím vás, abyste odešli nyní, protože nemůžeme v takto hlučném prostředí dále pokračovat. Děkuji vám. Já bych vás chtěl informovat o tom, že budu hovořit o balíčku nových psychoaktivních látkách a budu hovořit jménem svým a také jménem Terezy Jiménez. Ona je směrni, spravodajkou eh, pro směrnici, která stanovuje minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy a já jsem zpravodajem u e, nařízení u nových psychoaktivních látek. Já bych e, vás chtěl informovat také jménem všech stínových zpravodajů. Všichni stínoví zpravodajové se sešli s nizozemským předsednictvím a také s komisí 26. dubna, kde jsme byli informováni o tom, že rada e, brzy schválí společné stanovisko se změněným eh, eh, postojem. My jsme naše stanovisko schválili v minulém období a my nadále čekáme na stanovisko rady, protože v radě jednání trvala velice dlouho a, dou, a jsme velice rádi, že se definitivně ke stanovisku dospělo. My bychom vás chtěli informovat o tom, že vzhledem k tomu, že nová legislativa je nutná v této oblasti a vzhledem k tomu, že v minulý přístup nevedl k ničemu. Pak stínoví zpravodajové se rozhodli o tom, že budou přistupovat k balíčku jiným způsobem a budou spolupracovat s radí a komisí tak, aby se dospělo k dohodě, tak, aby také mohla být rozhodnutí co nejdříve implementována. Přístup, nový přístup znamená, že nová směrnice bude rozšířena. Podle článku 83 budou zohledněny dvě nové kategorie rizika a toto riziko umožňuje potom eh, akcie, akce na evropské úrovni a potom tady máme druhou úroveň, která neumožňuje akce na evropské úrovni. Pokud bude eh, látka ohodnocena jako nebezpečná, potom bude ne, neustále monitorována a sice na evropské úrovni úrovni a bude potom prohlášena za nelegální na národní úrovni. Ustanovení včasného varování a také hodnocení v návrhu nařízení bude eh, proveden tak, tak aby mohly být prováděny rychlé akce a také revize nařízení o EMCDD bude omezeno pouze na tento aspekt a bude to součástí celého balíčku. To to dává nám všem možnost, abychom pokračovali v naší práci tak, abychom dospěli rychleji k výsledku, protože v současné době máme společnou dohodu mezi členskými státy a také doufáme, že brzy bude schválen systém včasného varování a nový model pro zákaz eh, obchodování s těmito látkami po celé Evropě, ale bude to forma, která bude trošku jiná než která byla původně navrhována. Cíle jsou tedy podobné, ale musíme změnit naši práci a my jsme všichni eh, připraveni na to, že budeme pokračovat dál v této práci. Pane Bony, já tady nevidím, že by byli přítomní ostatní stínoví zpravodajové a nyní se ptám kolegu, zdali se chtějí vyjádřit a je tady komise, paní Zipala, chce se vyjádřit, prosím. Jen velice stručně, paní předsedkyně, protože eh, mnozí se k tomu chtějí vyjádřit. Já chci pouze poděkovat zpravodají i stínovým zpravodajům za rozhodnutí. Eh, jsme připraveni dále spolupracovat, posílit i tu rychlost, eh, jak s radou, tak s parlamentem na tom novém přístupu, tak, abychom Eh, byli schopni přistoupit na ty podmínky, které jsou s ním spojeny. Pracujeme na tom velice usilovně, eh, chceme odvést eh, naši část práce a velice vítáme i spolupráci tohoto výboru tak, abychom se posunuli ku předu v této záležitosti. Děkujeme paní, paní Zipale a nyní zástupce nizozemského předsednictví. Děkuji, děkuji i panu Bony. Eh, na Koreper rozhodl na radě eh, o eh, této záležitosti. A jsme velice rádi, že na této bázi parlament pracuje nizozemské předsednictví se bude snažit i po rozhodnutí Koreperu na tom co nejvíce mm, spolupracovat, posunout se ku předu a to by mělo být takovým eh, společným základem pro ten eh, nový přístup. Děkuji. Děkuji, pan Bony. Možná jenom eh, závěrem bych ještě chtěl poděkovat komisi za spolupráci a především chci poděkovat nizozemskému předsednictví. My jsme spolupracovali s celou řadou předsednictví v minulých dvou letech ale je třeba říci, že to nizozemské předsednictví je skutečně nejefektivnější a e, při snaze o nalezení e, schody mezi členskými státy. Děkuji vám všem a doufejme, že se podaří nalézt dohody. A nyní se můžeme dostat k následujícímu bodu. Podařilo se nám ušetřit nějaký čas. Máme tady bod 12 Eh, prezentace komise ohledně akčního plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento eh, akční plán eh, představuje společný rámec a opatření členských států Eh, akce navrhované v plánu komise se zaměřují na klíčové oblasti jako eh, předčasný odjezd, eh, integrace před příjezdem, před odjezdem, především pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, vzdělávání, zaměstnanost, přístup k základním službám sociální inkluze. Cílem plánu je vlastně poskytnout jakousi aktualizaci stávajícího rámce a vytvoření evropské eh, integrační sítě a výbor Libe eh, by do toho měl být přidružen eh, tak jako v rámci Evropského migračního fóra. Nyní dám slovo Evropské komise a následně budete mít možnost se vyjádřit vy. Takže pan Savary z DG Home, prosím. Thank you, Mrs. Chair. Um, thank... Děkuji, Paní předsedkyně, děkuji, že máme příležitost eh, představit tento náš eh, akční eh, plán. Nejprve chci říci, že je to velice ambiciozní, konkrétní a ucelený plán, ambiciozní, protože všichni dobře víme a vy na tomto fóru víte, jaká, jakým výzvám Evropská unie a členské státy čelí v oblasti integrace. Máme tady obrovský příliv občanů třetích zemí, na úrovni komise eh, jsme eh, dospěli k závěru, že je třeba se eh, vydat směrem integrací, investovat do integrace, protože náklady na neintegraci by byly mnohem vyšší, než když vynaložíme nyní ty zdroje na integraci. Integrace je nezbytnou eh, podmínkou pro eh, soudržnou společnost a je to i společná odpovědnost všech eh, zúčastněných stran členských států i všech, kteří vstupují do této oblasti. Jsou to i občanská společnost, odborové organizace a místní samozprávy. Ten plán je ambiciozní, ale samozřejmě je i velice ucelený, komplexní v rámci tohoto plánu chceme eh, zajistit eh, koordinaci eh, a integraci globálně. Celá řada politik přispívá k integraci zaměstnanost, máme tady z DG Employment, byla přijata agenda pro rozvoj dovedností, Rovněž se ale chceme zabývat i vzděláváním, kulturní integrací, zdravotnictvím, přístup k základním službám, regionální politiky. Eh, to vše spadá do této problematiky integrace. Je to rovněž konkrétní akce, protože tento plán eh, není pouze nějakým sdělením. Eh, my jsme do přílohy zahrnuli konkrétní akce, Eh, pro členské státy tak, abychom podpořili jejich integrační politiky. Existuje celá řada příležitostí financování pro členské státy, pro eh, aktéry občanské společnosti, které se zaměřují na integraci a uvidíme, uvidíte eh, rovněž, že se snažíme ospustit ten NCPI, tu síť NCPI a přetvořit ji na evropskou integrační eh, síť. Eh, samozřejmě, že Evropský parlament a výbor Libe do toho bude plně zapojen. Když se podíváme na náplň plánu, eh, stanovili jsme pět prioritních oblastí. Za prvé opatření před příjezdem, před odjezdem, Eh, opatření, která by byla implementována již i v třetích zemích eh, před eh, příjezdem migrantů do EU, celá řada kurzů a tak dále. A rovněž opatření zaměřená na naši společnost před příjezdem migrantů. Rovněž pak jsou opatření před odjezdem, především tedy pokud jde o přesídlování v rámci EU. Problematika vzdělávání, na tom jsme spolupracovali s generálním ředitelstvím pro kulturu a vzdělávání. To je samozřejmě velice důležitá součást integračních politik. Eh, v tomto plánu máme celou řadu nástrojů, eh, především eh, online jazyková hodnocení nově příchozích, peer learningové aktivity. Rovněž jsme se snažili eh, integrovat eh, děti migrantů do vzdělávacích systémů. Je to takový komplexní přístup. Třetí prioritou eh, integrace na trh práce a s tím spojená vzdělávání, to je velice důležité. Máme agendu pro dovednosti a to je věc, ve které se komise velice angažuje. Eh, rovněž eh, chceme eh, dosáhnout rychlého přístupu pro výzkum a vzdělávání, tak aby migranti měli možnost rychle se dostat na trh práce. Rovněž Eh, chceme podporovat uznávání kvalifikací. Dobře víte, že to je překážkou přístupu na trh práce. Rovněž eh, eh, chceme podporovat i podnikatelské činnosti migrantů, chceme sdílet i nejlepší postupy členských států v těchto oblastech. Další důležitou oblastí je přístup k základním službám. Komise tam nemá Eh, velké eh, kompetence většinou se řeší na národní a lokální úrovni, nicméně snažíme se využít veškeré možné nástroje, které máme na úrovni EU a podpořit přístup k základním službám pro občany třetích zemí. Eh, především využíváme Evropskou investiční bankou, která je schopná poskytnout určité zdroje financování pro posílení kapacit v členských státech. Rovněž je tu oblast Eh, zdravotnictví, eh, vzdělávání zdravotnického personálu, tak abychom mohli eh, čelit i specifikům občanů třetích zemí. V neposlední řadě jsme se zaměřili i na aktivní participaci v sociálním začlenění. Chceme propagovat evropské hodnoty přes kulturní dialog a evropské společné hodnoty účast na sportovních, kulturních aktivitách, to je také důležité pro eh, začlenění a rovněž chceme podporovat eh, akce eh, bojující proti diskriminaci a xenofobii. To je celá řada takových horizontálních bodů, které chceme zdůraznit. Samozřejmě financování, to je velice důležité, pokud Eh, nejsme schopni eh, to eh, řešit legislativně na úrovni EU, máme přesto nějaké zdroje financování, které k tomu můžeme využít tak, abychom posílili integraci občanů třetích zemí a abychom podpořili třetí země, pardon, členské státy v této oblasti. Potom se snažíme o lepší koordinaci v Evropské unii mezi všemi zúčastněnými stranami Myslím, že eh, hlavní téma, které jsem chtěl zdůraznit, to jsem již zmínil a to je pro tuto chvíli vše. Děkuji vám. Děkuji, pane Savary. Paní Lauristin. Eh, thank you very much for this presentation. Děkuji vám za tuto prezentaci. Tento akční plán je opravdu velice důležitá věc, protože jsme hovořili o tom, že integrace je hrozně důležitá a je třeba mít konkrétní kroky. V tomto kontextu se chci zeptat na toto. Máte nějaké informace, vědomosti o tom, kde si udělat obrázek o struktuře přicházejících lidí. Struktura znamená struktury jejich vzdělání, dovedností, profesní kvalifikace a tak dále. Kdybychom to věděli, tak bychom také mohli vyhodnotit potřebu zdrojů, učitelů a tak dále. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou opravdu postrádáme. Potřebujeme víc jasných informací. Děkuji. Paní Sipl. Děkuji. Ano, já si myslím, že téma integrace je zásadní, ale zároveň je to téma, kde alespoň v některých členských státech máme zásadní problémy. Třeba když se vzpomenu na integraci lidí s postižením, integraci Romů a dalších skupin, tak my máme už interní problémy s integrací. Vždycky jsme si mysleli, že je to uh, Eh, pole působnosti, kde mají kompetence členské státy, možná bychom měli se tady postarat o větší míru europeizace. Když se podíváme na tři, země, no, lidi z třetích zemí, tak tam jsou ještě další integrační úkoly. Zprostředkování jazykových dovedností, každodenní schopnosti, kdybychom věděli, co všechno ti lidé umí, v čem se musí přizpůsobit, abychom věděli, jaké vzdělání jim poskytnout. Jsou členské státy, které začaly v rámci registrace eh, se vyptávat uprchlíků na tyto věci, ukrádají ta data, aby bylo možno se k tomu vrátit v rámci přesídlování se pak objevuje i další otázka, ale v zásadě eh, bych v případě integrace nezůstávala u uprchlíků. Máme tady návrhy i na rozšíření legální pracovní migrace, která se, doufejme, nebude omezovat jenom na akademická povolání, protože uh, v našich státech máme potřebu pracovní síly i ve velice odlišných oborech. I tady je třeba vyjasnit, jaké jsou předpoklady, co můžeme uznávat. A v téhle souvislosti bych si přála, abychom byli více informováni o tom, jak se to celé má organizovat jak se dozvědí lidé ve třetích zemích o možnosti u nás pracovat, jaká je komunikace se zeměmi původu, co se dá udělat v předstihu, hlavně při osvojování jazykových dovedností a kde máme nějaký evropský úkol. A už se vedly nějaké rozhovory s členskými státy, v jakém rozsahu jsou ochotny činit kroky v oblasti integrace? Děkuji paní Spinelli. Děkuji. Otázka na komisi. Jak je to s integrací sociálními otázkami, trhem práce a právě na trhu práce? Ptám se proto, že se objevují velké obavy, hlavně u těch, řekněme, jednodušších lidí. Ti lidé se obávají přistěhovalců. Je to obava, která souvisí s nárokem na sociální dávky a ti lidé mají pocit, eh, že tady vzniká svého druhu soutěž v boji o ty bez tak už nízké sociální dávky. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale vím, že ty obavy někde jsou. Ano, tam se komise. Trh práce a legislativa pro trh práce, to není jenom kompetence členských států, to částečně zasahuje i do kompetencí kom, komise Unie. Takže když se podíváme na ty závody v souvislosti s těmi prekérními pracovními místy, tak eh, tady je třeba si položit otázku, co se objeví třeba eh, ve zprávě ECB, co se týká eh, těch států hříšníků, ale oni ty škrty vlastně vedou jenom k mocenskému přetlačování se to jsou věci, které nakonec už nezávisí na členských státech jako takových. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se, že jsem eh, přišla eh, později a nevyslechla jsem si eh, příspěvek komise. Já přikládám velký důraz tomuto tématu a chci, abychom určitá dogmata byli schopni eh, potírat, měli bychom vycházet eh, z, ze statistik, které jsou důvěryhodné. Především eh, ve Francii, když pak si čtete určité články, které se dějí o tom, co se děje v Německu, tak to je to velice rozporuplné. Všechny ty studie a zprávy vysvětlují, že migranti, kteří přijíždějí do Evropy, jsou čím dál tím více vzdělaní, a většinou tam existuje podzaměstnanost, pokud jde o jejich úroveň schopností a znalostí. Eh, ve Francii bylo zveřejněno šetření eh, o Německu a tam se říká přesný opak o syrských uprchlících, takže já bych chtěla eh, vědět, jak tomu skutečně je. Je velice důležité vědět, na, na čem jsme a nemám ráda takové ty tendenční argumenty a abych nehovořila příliš dlouho, ráda bych eh, jenom uvedla, že celá řada studií poukazuje na to, že velká většina eh, členských států EU migranty potřebuje. Chtěla bych, aby to, toto bylo jasně řečeno a eh, pro podporu integrace je třeba nalézt i podmínky, které budou pro migranty vhodné a k tomu je potřeba uznávat profesní dovednosti. Pokud budeme mít nadále emigranty, kteří jsou eh, zaměstnáni eh, na posty, které eh, jsou výrazně níže, než jsou jejich kvalifikace a oni nejsou schopni se dostat výše na základě toho, co říkala kolegyně Spinelli, tak v Potom eh, čím dál tím více eh, budeme mít osob eh, s univerzitními diplomy, kteří pracují ve službách za velice dramatických podmínek. Pokud chceme se posunout kupředu, pokud chceme bojovat proti předsudkům, podpořit integraci migrantů, tak musíme mít jasnou představu ohledně toho, co se skutečně děje tak abychom eh, skutečně věděli, o čem hovoříme. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Veržian. Teď eh, vrátím slovo zpět panu Savarimu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám všem za otázky. K té první otázce, která se týká struktury populace, která k nám teď přichází, uh, která přišla letech 2014-15. Určité studie tady jsou, dělaly se hlavně v Německu a ve Švédsku, protože tyhle dvě země čelily největšímu počtu příchozích žadatelů o azyl. Také to paní Guillaume zdůraznila, ukazuje to, že úroveň kvalifikace těchto lidí, když to srovnáte s předchozím obdobím migrace, tak je ta hodnota vyšší. Máme některé studie, které eh, jsou k dispozici a mohu vám poskytnout přesně linky, kde ty informace najdete záležitost integrace ostatních skupin, které tady zmínila třeba paní Sipel, Romové, postižení. Ano, tady v tom akčním plánu je odstavec, který se tomu věnuje a jasně říká, že integrace a podpora integrace občanů třetích zemí nemůže jít na úkor těch zranitelných skupin. Mělo by se tak Měli bychom se postarat o integraci občanů třetích zemí, ale rozhodně ne na úkor těchto skupin. Co se týká pracovní migrace, o tom se hovořilo, že bude třeba, potře- že bude třeba eh, zjišťovat stav eh, dovedností. 6. dubna se objevilo sdělení komise, které se týkalo azylu a legální migrace. Tam jsou důležité prvky týkající se toho, je tam to, co komise zamýšlí v příštích měsících dělat. Ano, Evropská unie je konfrontována s demografickým problémem, naše populace stárne a v některých sektorech opravdu je nedostatek pracovních sil. My se tedy musíme připravit na to, abychom eh, skutečně měli efektivní migrační politiku, abychom se popasovali s tím nedostatkem odborných pracovních sil. Jde o kvalifikaci, uznávání kvalifikace. Věc, to je věc, na které pracujeme především tím, že se věnujeme posouzení směrnice o legální migraci. To je dokument, který teď budeme vyhodnocovat. Uh, Chceme identifikovat eh, mezery, chceme identifikovat potenciál pro zlepšení, tak abychom tu migraci mohli podpořit. Také jsme, eh, a to je zmíněno v tom sdělení 6. dubna, iniciovali posuzení svého druhu systému, kde bychom eh, se pokusili dávat na jed, dohromady na jedné straně poptávku a na druhou stranu nabídku po pracovních silách a dovednostech, tak abychom eh, trochu práce vyšli stříct. Tak, také se vede diskuse se třetími zeměmi. Jde o to, abychom vyhodnotili výsledky samitu z Lavalety. To je otázka vztahu členských států a třetích zemí, ale nemohu o tom říct zatím mnoho, protože ten proces je v samých počátcích. Také bylo zmíněno, že ten integrační akční plán je propojen s agendou dovedností, která má dopady na eh, získávání pracovních míst a jsou tady skutečně dovednosti, které jsou poptávány a my teď se snažíme validovat a uznávat kvalifikace. To se bude týkat i občanů třetích zemí, kteří přicházejí do Evropy a kteří jsou konfrontováni s tím, že musí být uznána jejich kvalifikace nebo profesní zkušenost. Myslím, že to je všechno. Děkuji vám, pane Savary, za vaše odpovědi. Kolegové, postoupíme dál. Další bod pořadu jednání eh, byl odložen, byla to ta otázka k ústnímu zodpovězení eh, pana Kora. Teď máme poslední bod pořadu jednání dnešní schůze a to je prezentace studie Eh, politick, oddělení pro politiky pověř, iniciovalo tu studii na žádost výboru Líbe a je to zpráva, která reaguje na dokument reagující na zprávu Mecola Kienge. Bude hovořit pan profesor Martin ze Střediska pro migrační politiku Evropské univerzity ve Florencii v Itálii. Tak, předám vám slovo, pane profesore, abyste tu studii představil a pak otevřu rozpravu pro kolegy. Máte čas tak zhruba 15 minut. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Nejdříve bych chtěl poděkovat výboru LIBE v Evropském parlamentu za pozvání. Jsem rád, že našemu centru byla zadána studie týkající se nových mechanismů v legislativě Tady máte studii před sebou na monitorech. Studie byla dokončena v roce 2008, 2012 eh, a souvisí s balíčkem pro legální migraci. Já musím říci, že my jsme se zabývali různými možnostmi pracovní migrace, kterou nabízí Evropská komise. Má, tato studie se rozděluje na šest kapitol a já se vyjádřím ke každé kapitole a potom v diskusi můžeme ještě hovořit o dalších podrobnostech proč je pracovní migrace zapotřebí v EU. My máme společný pracovní trh a nadále se však tento trh rozděluje na jednotlivé národní trhy, které podléhají svým národním legislativou. A právě proto potřebujeme nástroje pro vytvoření skutečného společného pracovního trhu. Analýza ukázala, že máme nedostatek pracovních sil. Deset stran studie celkově říká, že potřebujeme jak odborné, tak i neodborné, nekvalifikované pracovníky v budoucnu. Pracovní migrace potřebuje mít společný právní rámec, ale tento rámec zatím neexistuje. Volný pohyb v rámci EU existuje, ale příslušníci e, z třetích států, kteří legálně pobývají v rámci EU, tak nemají legální nárok na volný pohyb. A toto má své dopady na pracovní trh migrantů. A takže pracovní integrace nefunguje příliš dobře a my a bude třeba si položit otázku, zda tedy to odpovídá eh, legislativnímu rámci, pokud jde o pracovní eh, migraci, Eh, a mm, my jsme rovněž vypracovali rychlou analýzu, poměrně technicky zaměřenou, eh, těch 12 mechanismů, eh, které se týkají politiky migrace za účelem práce. Vezmu to velice stručně. Mm, některé ty závěry Eh, které byly připraveny v rámci této studie, vidíte je tady. Jednak je tady ta eh, reforma směrnice o modré kartě. Mm. A v tom levém sloupci vidíte takové ty hlavní návrhy, které byly eh, předloženy v rámci této směrnice o modré kartě. Je to revize směrnice a napravo potom máte Eh, úpravy, které jsou uvedeny v návrhu komise ze 7. června. My jsme navrhovali jednu jedinou eh, modrou kartu, která by umožňovala eh, vstup na všechny trhy práce v Evropě. Nedostali jsme se tak daleko, nicméně Eh, snažíme se o nastavení společného legislativního rámce pro tuto eh, modrou kartu, pro možnost získání modré karty vysoce kvalifikovaným občanem třetí země. Rovněž eh, jsme uváděli, že hm, když komise o tom uvaži, uvažovala, nicméně dospěli jsme k závěru, že není uh, užitečné mít uh, Eh, národní systémy souběžně se systémem eh, modré karty. My jsme eh, chtěli v rámci Evropské komise přistoupit k větší evropanizaci té modré karty. Myslím si, že to je dobře. A za třetí je tady problematika nákladů modré karty. Je to nákladné jak pro zaměstnavatele, tak i pro členské státy a samozřejmě i pro příjemce, ty případné migranty bylo, eh, rovněž jsme tedy eh, se zaměřili i na ty eh, mzdové náklady, a další věc je eh, spojená s právy, eh, navázány na tuto modrou kartu, eh, které v porovnání s náklady nebyly, ta práva nebyla dostatečná a my usilujeme tedy o posílení těchto práv, především přístup do dalších zemí v rámci zlučování rodin a to je věc, která se objevuje v tomto novém návrhu směrnice. Já si v zásadě myslím, že ta reforma je velice dobrá, že to jde správným směrem. Eh, expertní skupina pro legální migraci v rámci Evropské eh, komise se podílela na celém tomto procesu. Ten proces byl eh, dle mého názoru opravdu velice komplexní a výstupem je tedy návrh, návrh, který zohledňuje celou řadu bodů, které Eh, zazněly na expertních skupinách, na veřejných slyšeních, ale dle mého názoru jsou tam ještě tři problémy. Modrou kartu lze získat eh, pouze na základě pracovní smlouvy. Eh, teprve, když máte pracovní smlouvu, tak můžete získat modrou kartu a Eh, to vyhovuje eh, pouze nadnárodním firmám, které mohou hledat zaměstnance i v zahraničí. Malé a střední podniky tyto prostředky prostě nemají. Je třeba nalézt možnost, aby eh, migranti mohli jít směrem k ním. Není možné, aby tyto malé firmy jezdily po zahraničí a prováděly nábor zaměstnanců. Další věc, a k tomu se ještě pak následně dostanu, vysoce kvalifikovaní pracovníci kteří jsou předmětem té modré karty, Eh, jsou nějakým způsobem ošetření, ale je třeba se zaměřit eh, ještě na eh, ty další oblasti. Dalším problémem je, že v tuto chvíli máme 28 různých modrých karet, nebo vlastně 25, tři členské státy do tohoto systému nevstupují. Další problém v tuto chvíli se stále jedná jenom o návrh. Uvidíme, jak členské státy přijmou tento návrh na radě. Existuje určité eh, riziko, eh, tak jak tomu bylo již v minulosti eh, při prvním návrhu Evropské komise směrnice o ekonomické migraci, že toto prostě nikdy schváleno na radě nebude. A to i přes, ten, přes ty chválihodné záměry. K modré kartě se případně ještě můžeme vrátit v rámci diskuse, ale nad rámec té modré karty jsou tady tři takové eh, hlavní body, jaká opatření a zda ta opatření tedy na evropské úrovni eh, odpovídají eh, potřebám Eh, zda odpovídají či, či neodpovídají těm potřebám, protože eh, dle našeho názoru eh, neodpovídají úplně, protože migrace z pracovních důvodů nekvalifikovaných osob do toho není zahrnuta. V té naší studii, kterou jsme se zabývali ohledně potřeb na trhu práce a migrace, všechny ty výsledky ukazují na to, že ty eh, hlavní potřeby se neváží na kvalifikované pracovníky, ale především na ty méně kvalifikované. 12 eh, eh, z 20 problematických bodů v profesní oblasti jsou právě na úrovni nekvalifikovaných postů. Takže my tady připravujeme nástroj, který ale nám pokryje pouze jednu menší část trhu práce analýza budoucích potřeb eh, trhu práce v Evropě nás vede k přesvědčení, že migrační politika eh, bude sehrávat čím dál tím větší úlohu, tak, abychom byli schopni vůbec pokrýt naše potřeby. Eh, bez ohledu na to, co říkal pan Abramopoulos před hodinou, Eh, je třeba říci, že komise zatím nemá dlouhodobou vizi eh, vůči eh, této problematice. Neustále se o tom rámci hovoří, nicméně vlastně nevíme, jaké jsou ty nové aspekty, které do toho rámce mají být zahrnuty. Hovoří se o reformě migrační politiky, ale neustále tady chybí ta politická vůle, politické směrování, vlastně nikdo neví, eh, jaké cíle má migrační politika mít. A eh, to je způsobeno především tím, že problematika migrace je z politického hlediska velice citlivá a je to dáno i eh, právními aspekty. Spadá to totiž do výlučné pravomoci členských států. Eh, pokud jde o přijímání občanů třetích zemí. Výsledkem je to, že stále nemáme ten nový model legální migrace, který nám sliboval eh, pan Juncker, eh, když nastupoval, nastupoval na post předsedy Evropské komise. A co se týče migrační politiky zaměřené na nekvalifikované pracovníky, Eh, hrozí zde riziko, že tato politika eh, bude nahrazena politikou přijímání uprchlíků. Eh, v tuto chvíli probíhá studie, která bude velice brzy dokončena, a, ale vyplývá z toho, že je třeba, že tyto dva aspekty, tyto dvě politiky nesmíme, nesmíme zaměňovat a to je to riziko, které v tuto chvíli Evropě hrozí. Za čtvrté, do jaké míry Eh, jsme schopni říct, eh, Samozřejmě naším hlavním doporučením je, že potřebujeme migrační politiku zaměřenou na eh, trh práce, tak abychom pokryli trh práce, ale na základě posledních návrhů komise tady i nadále přetrvává ten paradox, se kterým se potýká i ta studie, na který studie poukazovala, tedy, že potřeba v oblasti migrace eh, na trhu eh, práce vychází z demografického vývoje v Evropě, ale vychází i z toho, eh, že tady nemáme dostatečné nástroje pro migrační politiky. Například na eh, institucionální úrovni to neustále řeší DG Home, eh, politiku eh, migrace a vůbec ne tedy DG pro zaměstnanost. A to i přesto, že je to otázka, která je klíčová z hlediska zaměstnanosti. Každopádně v současné době je třeba říci, že tento tlak přetrvává, tlak tedy mezi posunutím se směrem k jednotnému trhu práce, eh, odstraněním eh, hranic a rostoucí integrace politik eh, v oblasti pracovních příležitostí. Toto, tento trend je neustále v rozporu s tím, zda tedy to sjednotíme, nebo budeme mít 28 samostatných trhů práce. Pokud jde o modrou kartu, eh, zda přitáhne mezinárodní eh, talenty, myslím eh, si, myslíme si, že ne, protože ne, neřeší ty strukturální záležitosti. Ty, ti lidé nejsou při, nenalézají přitažlivou Evropskou unii, ale spíše Spojené státy nebo Austrálii. Eh, oni řeší eh, tu problematiku ekonomických modelů, pak eh, ale v Evropské unii řeší tyto rozdělení mezi talentované, netalentované, kvalifikované, nekvalifikované, fragmentace trhu práce, jazyková fragmentace, nedostatečný volný pohyb pracovníků třetích zemí, kteří nicméně pobývají zákonně na území Evropské unie. A konečně Eh, dostávám se k poslednímu eh, slajdu a mm, já tady eh, schrnu těch 12 možností politiky migrace pracovních sil. Něco z toho, některé z nich vychází z toho, zda odpovídají potřebám trhu práce. Máme tady akční plán předložený Evropskou komisí, mechanismus Eh, vstupu eh, zahraničních pracovníků a rovněž eh, tady máte nárůst nevyužitých pracovníků ze třetích zemí v Evropské unii. Tady máte eh, uvedeny ty jednotlivé eh, aspekty. Eh, samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy a nebudu je tady procházet jednu po druhém. Každopádně, v současné době ani nemáme integrovaný informační systém, pokud je o trh práce. Stále agregujeme výsledky pocházející z 28 členských států, nemáme žádný společný systém a to je velice důležité. Tři když jsme hovořili o eh, akčním plánu integrace, eh, v tom předchozím bloku tři vystoupení eh, poukazovala na potřebu znát konkrétní informace, statistiky, možnost sdílet tyto informace. A já musím říci, že toto je skutečně velkou slabinou tohoto akčního plánu. Společně s nadací Beckerčman jsme vypracovali Eh, podrobnou analýzu v nedávné době, eh, která se zabývala právě uprchlíky, žadateli o azyl. Eh, provedli jsme studii v devíti členských státech a Snažili jsme se eh, skloubit všechny informace o tom, co funguje, co nefunguje, eh, jakým způsobem se postupuje. Je to takový, takový, taková jednoduchá inventura těch devíti zemí a náš hlavní závěr, samozřejmě těch závěrů je více, eh, s nimi se můžete pak seznámit v té studii, ale hlavním závěrem je, že v zásadě nevíme nic, že máme jen velice málo informací ohledně profilu, ohledně struktury Eh, imigrantů, eh, především eh, uprchlíků. Nevíme, jaká je jejich úroveň vzdělání, jaké mají profesní zaměření, jakou mají praxi. Probíhá celá řada takových dílčích šetření, ale nemáme žádný ucelený pohled a ještě méně víme o opatřeních, která se uplatňují. A akční plán integrace v Evropské unii to je ideální okamžik pro to, abychom se pokusili Eh, toto změnit, abychom se pokusili připravit eh, nějaký systém, který nám umožní generovat eh, více informací. Evropská unice je hlavním vlastně Eh, poskytovatelem eh, finančních zdrojů na tato opatření, i když eh, jenom část finančních zdrojů, ale jsou to významné prostředky a je to příležitostí pro to, abychom se pokusili získat nějaké ucelenější informace. Doufáme, že ten, ta síť kontaktních míst bude takovým zárodkem pro budoucí sběr informací, ucelených informací. Dvě z těch analyzovaných variant – Eh, se zaměřují právě na eh, model eh, nějaké preselekce uchazečů o migraci a my si myslíme, že ten systém v Kanadě funguje velice dobře a otázkou je, proč by nemohl fungovat v Evropské unii. Ehm, je to mimo jiné z toho důvodu, že členské státy, které uplatňují eh, svoji příslušnou eh, legislativu, mají své vlastní systémy sociálního zabezpečení a to může být do určité míry problematické. Eh, je tedy velice důležité, abychom měli systém založený na nabídce, aby kandidát mohl na základě nějakého krátkodobého víza přicestovat eh, do Evropské unie a tam eh, najít možnost pracovní příležitosti. A mm, to by bylo pro tuto chvíli asi všechno. Samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám, pane Martine. Paní Zipl jako první. Děkuji vám. Já mám několik otázek. Nejdříve bych chtěla poděkovat za to, že jste v souvislosti se zákonnou a pracovní migrací jste zdůraznil, že nepotřebujeme pouze kvalifikované akademické odborníky, ale že potřebujeme také další odborné kvalifikace. Já s vámi zde plně souhlasím a také musíme se vyhnout nekalé konkurenci vůči našim vlastním pracovníkům. Proto je třeba zabezpečit, že všichni nově příchozí na trh práce musí mít stejná práva a stejné povinnosti. To je základní předpoklad. A za druhé, porovnávat naši situaci se situací ve Spojených státech, to není úplně férové, protože v EU se minimálně snažíme o dobrý systém sociálního zabezpečení, a tento systém v USA chybí, takže pro ně je to daleko přijatelnější přijmout nové pracovníky než pro sociální státy v EU. Takže pracovní migrace by se měla týkat všech úrovní kvalifikace, ale nevím, zdali máme umožnit vstup na evropský trh práce, protože národní pracovní podmínky jsou velice rozdílné, i rámcové podmínky jsou rozdílné. Takže aby členské státy s takovýmto celkovým systém souhlasily, tak musí říci a také říkají, nejdříve musíme brát ohled na naše vlastní občany a jejich integraci, také musíme brát v potaz kvalifikaci žadatelů o azyl, a jejich integraci a teprve potom můžeme zjistit, jaké další kvalifikace potřebujeme, které nám chybí. A toto je velice rozdílné mezi jednotlivými členskými státy a regiony. Souhlasíte se mnou, že bychom měli udělat jakýsi prozatím legitimní krok, takže by pracovní migranti nepřijeli do celé EU, ale do určitých regionů. A možná, že mi řeknete, že toto mohou udělat pouze velké společnosti, ale já si nemyslím, že to je pravda, protože některé členské státy eh, které hledají pracovníky, tak se obrací na třetí země a tam hledají pracovníky. To dělá například Německo a například zjišťuje, zdali najde pracovníky v třetích zemích. A také by bylo dobré informace o pracovním trhu v jednotlivých zemích by se měly poskytovat třetím zemím. A já nevím, zdali jste se ve své studii uh, také zabývali tím, zdali pro toto můžeme mít evropské standardy, anebo zdali se toto může odehrávat pouze na vnitrostátní úrovni. Děkuji vám. Než budeme pokračovat v naší diskusi, chtěla bych u nás u, mezi námi uvítat návštěvníky, to jsou členi migrační sítě tedy sítě pro migraci. A nyní dávám slovo paní Spinelli. Děkuji vám za prezentaci. Zatím jsem nedostala odpovědi na své otázky a to se týká e, vazby mezi e, pracovním kodexem, tedy zákonníkem práce, migrací a kvalifikacemi a pracovní integrací. Vy jste tady hovořil o velkých podnicích, kteř, které hledají málo kvalifikované pracovníky a jsou v jiné situaci než malé a střední podniky. Vzhledem k vašim údajům, které máte, tak jak se můžeme vyhnout strachu v jednotlivých členských státech s tím, že by se v podstatě prováděly mzdové závody směrem eh, dolů a že by pracovníci přišli o práva, která v Evropě mají, například v sociální oblasti. Chci také připomenout, že pracovně právní předpisy v jednotlivých členských státech se rozhodují v rámci evropského semestru a že tyto předpisy také obsahují velice velkou složku týkající se prekérních pracovních vztahů. Závěrem chci ještě říci, že plně souhlasím s kolegyní Sipel, která hovořila o tom, že nelze porovnat situaci v Evropě se situací eh, ve Spojených státech a s Austrálií, protože v Evropě máme poměrně silnou sociální ochranu. Děkuji vám za tuto velice zajímavou prezentaci. Já musím říci, že to bylo velice zajímavé a já pracuji na integraci eh, rusky mluvících občanů v Estonsku. A u nás máme již dlouhodobou zkušenost s integrací eh, třetí, eh, státních příslušníků ze třetích zemí na trh práce. A já chci říci, že když hovoříme o uprchlické krizi, o lidé, kteří přicházejí z třetích zemí, tak často na to nahlížíme na, jako na zcela novou situaci. A to, jakým způsobem jsme dříve integrovali jiné občany, tak to vypadá, jako když je to úplně jiný svět. My přece musíme dospět jednou k názoru, že se jedná o jeden společný pracovní trh. A tyto různé proudy v rámci EU, e, zevnějšku EU a tak dále, toto vytváří úplně nový trh. Jak se díváte na zákonníky práce? Podíváme-li se pět let dopředu, tak jaké velké výzvy mohou vzniknout na trhu práce na eh, nákladům na práci, hledem ke konkurenci a tak dále. Protože dochází k fragmentaci myšlení. A někdy lidé zavírají oči před eh, realitou a chtějí chránit trh práce a vůbec se nehovoří o otevřeném evropském trhu práce. Podívejte se na to, co se odehrává ve Francii. Jak to vidíte, kde budeme v otázkách trhu práce za pět let? Paní Veržian? Děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme vám za tuto studii a děkujeme i za tu e, přímost. Myslím si, že říkáte ty věci tak velice jasně, velmi jednoznačně a to mi vyhovuje. Já plně sdílím analýzu, kterou o které jste hovořil, o těch nedostacích, o kritice stávající politiky Evropské unie. Především pak, eh, pokud jde o příliš velký manévrovací prostor, který mají členské státy, eh, i to, že ta neadekvátnost eh, vůči stávající realitě, ta modrá karta je takový nejzářnější příklad Eh, problém spojený s chybějící volným pohybem v Evropské unii je potřeba lepších statistik, eh, především těch kvalitativních, pokud jde o potřeby. Jak již jsem říkala, eh, to přispívá k, těm, k tomu zkreslování nekonzistentnost těchto politik vede ve finále ke snižování těch legálních cest eh, pracovní migrace. Chtěla bych vědět, zda tuto analýzu sdílíte eh, v té vaší studii a ráda bych, zda byste mohl více pohovořit mezi eh, přijímáním tím mazáním rozdílu mezi přijímáním uprchlíků a pracovní migrací. Já v tom, co jste řekl, jsem si zaznamenala především tu otázku eh, cílené, eh, zlega, cíleného zlegálnění těch nelegálních uprchlíků, té vybrané skupiny, protože to je to opravdu eh, tady dokumentujeme tu realitu evropských potřeb a stávající situaci. My ve Francii se s tím potýkáme, Eh, většina, eh, většina té migrace probíhá eh, cestou, cestou spojování rodin. Ta pracovní migrace, tam ty kohouty jsou prakticky uzavřeny. Jinak ti migranti pracují nelegálně v těch obtížných profesích, ať už je to zemědělství, stavebnictví, restaurační služby a tak dále. Měli bychom to řešit na evropské úrovni a byla bych ráda, kdybyste toto potvrdil. A pokud jde e, o otázku uznávání diplomů, to jste také zdůraznil. Já si myslím, že to je také téma, které je velmi důležité, e, protože u těch e, nekvalifikovaných profesí vidíme, že v nich pracuje celá řada kvalifikovaných migrantů, kteří ale nemají jinou možnost, než Eh, vykonávat tyto činnosti, nic jiného jim totiž nezbývá. Takže tady by mě zajímal váš názor. Děkuji. Veržia. Děkuji, paní Veržia. Teď dám slovo zpět panu Martínovi. Budu odpovídat anglicky, protože to je tady nejhojněji zastoupený jazyk. Uh, První věc, eh, rozdíl mezi integrací uprchlíků a pracovní migrací. Pracovní migrace se opírá o potřeby trhu práce. Tady není vůbec eh, třeba hovořit o nějakých eh, o nějakých potřebách respektovat lidská práva, protože to je něco úplně jiného. Jsou tady mezinárodní právní závazky a lidská práva v případě migrantů a směšovat tedy ty dvě oblasti vede k velkým nedorozuměním. V mnohem smyslu. Zmíním jednu konkrétní věc. Zdá se, že každý i v komisi je rád, když se hovoří o tom, že ta možnost modré karty bude otevřena kvalifikovaným žadatelům o mezinárodním ochranu, ale e, zamyslel se někdo nad tím, co to bude znamenat v praxi? Bude to znamenat, že země jako Polsko, Estonsko nebo Řecko či Španělsko uh, které nemají velice dynamický trh práce, budou zbaveny těch několika málo kvalifikovaných uprchlíků, protože tihle lidé požádají o modrou kartu v Německu. A Německo se bude radovat z toho, že přijdou právě tito kvalifikovaní migranti. To znamená, uprchlík se stane ekonomickým migrantem. Vypadá to na jednu stranu racionálně, ale ten přístup může vést k nerovnosti. Druhá věc srovnávání se spojenými státy. Možná jste mi špatně rozuměli. Já souhlasím s tím, že to je nesrovnatelné a to je moje hlavní obava, když slyším, že komise má tuhle myšlenku pro tu legální migraci, že by se imp- implementovali nějaké mechanismy jako v Kanadě. V Kanadě procent lidí, kteří jsou legální pracovní migranti, kteří jsou nadměrně kvalifikováni, je vyšší než v Evropě, ale v Kanadě a ve Spojených státech není e, rozvinutý systém sociálního zabezpečení hlavně pro cizince. Tito lidé by v Evropě nepracovali, protože by mohli profitovat díky bohu, řekl bych, z sociálních dávek. Takže já jsem chtěl říct, že musíme dávat pozor na to, abychom nesrovnávali různé sociální eh, situace, z nichž se vychází. Evropa má hodně kvalifikovaných nezaměstnaných lidí. V mé zemi, odkud já pocházím, tam je velký podíl nezaměstnaných vysokoškoláků, až 50 mladých lidí nemá práci, 40 vysokoškoláků mezi mladými lidmi nemá práci nemůžeme vzít prostě kontrol C, kontrol V a přenést kanadský systém na evropský trh práce. Brát třeba tuniské vysokoškoláky, kteří se stanou nezaměstnanými, stejně jako jsou španělští vysokoškoláci. Na to musíme dávat pozor. Potřeba opatrnosti při implementaci nebo umožnění přístupu na evropský trh práce pro občany třetích zemí. Souhlasím, tady není žádná další právní obce. V podstatě členské státy mají tu kompetenci vpustit občany třetích zemí na svůj trh práce. To určitě je tak, žádná další legální možnost tady není. Myslím, že stejným způsobem, jak evropské členské státy akceptovaly přístup na svůj trh práce pro všechny občany Evropské unie, nevěděli jsme, jaký pracovní profil ti lidé mají, jak to koresponduje s národními potřebami. To tež by mělo platit pro volný pohyb občanů třetích zemí po pracovním trhu Evropské unie. Ekonomicky by to dávalo smysl. Jednu z věcí, která tady zazněla, je uznávání kvalifikací. Opět, já si myslím, že v podstatě jde o to, že se to v Evropské unii opírá o práva evropských občanů. To je součást občanských práv Evropské unie. Jsou tady určité rozpory, když máme občany třetích zemí, jejichž doklady jsou uznány v jedné zemi, ale stejný diplom není uznán v jiné zemi. Nebo to je pro mě naprosto nepochopitelné, já jako Španěl mám diplom z London School of Economics, který by měl automaticky uznán, být uznán ve všech e, zemích, možná ne automaticky, ale snadno uznán, ale občan třetí země se stejným diplomem, se stejné London School of Economics nemá právo. Prostě to ekonomicky nedává smysl. A tohle vytváří další byrokratické břemeno pro kvalifikované občany třetích zemí při jejich vstupu na evropský trh a mají pravdu, když jsou takto špičkově kvalifikováni, ale nemají jinou možnost. Prostě taková je realita. Tak to dneska chodí. Malé a střední firmy. Souhlasím, že je to pro ně problém a musí to nějak vyřešit. Ale když se podíváme na legální migraci, tak uvidíte, jak složitý je ten trh práce. Ono je to natolik složité, komplikované. Eh, všechno, co eh, usnadní přístup zaměstnanců na trh, možná je v neprospěch eh, malých a středních firm nebo i veřejných služeb. A zase neviděl jsem nic na v návrzích komise této oblasti. Někdy se diskutovalo v rámci výborů v Evropské unii o tom, že bude rozšířen ten systém na třetí země, ten systém třeba selektivně. Kdykoliv to je zmíněno, členské státy řeknou ne, my to nechceme. Zase je to indikace toho, že nevyvíjíme politiku pracovní migrace, která by reagovala na reálnou situaci na trhu práce. Jde vždycky o ty krátkodobé volební cíle a tak dále. To je legitimní, ale není to ekonomicky racionální. Otázka vztahu mezi migrací, integrací a sociálním státem. No to by se dalo diskutovat hodiny. To je komplikovaná otázka. Ale aby bylo jasné, teď se dostávám k poslední otázce v této souvislosti. Myslím, že jediná cesta je zpomalit nebo bojovat s eh, prekérností trhu práce je zlepšit podmínky. Vždycky už jednu velkou věc jsme neudělali, nemáme unijní trh práce, ten trh eh, je definován cenou. Nemáme jednotnou eh, mzdu v Evropě, máme různé standardy a bude to trvat velice, velice dlouho nějaký vývoj když dojde na cenu, tak je po všem. Došlo k tomu, že máme euro předtím, než jsme harmonizovali, harmonizovali podmínky mezi členskými státy. A teď, teď by muselo dojít k ekonomické revoluci, aby se něco takového dalo udělat. Tedy v tomhle smyslu Evropa nikdy nebude mít rizí jednotný trh práce. Jsou tady pak pracovní podmínky, nejenom pro občany EU, ale i pro lidi z třetích zemí, kteří legálně přišli do Evropské unie. To si myslím, že je jasný trend a jasná potřeba, nejenom pro pracovní migraci, to je jasné, ale je to také věc, která se týká ochrany eh, možností sociálního státu. Omlouvám se, že nepůjdu dál, ale trvalo by to všechno příliš dlouho. Co se týká integrace občanů třetích zemí, no, dívali jsme se do veškeré dostupné literatury, dívali jsme se na to, jaká je praxe v těch devíti zemích. Estonsko, Estonsko tam nebylo, bylo tam Dánsko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie a některé další. A Spojené království ještě, ano. Náš závěr je takový, že integrace žadatelů o azyl a uprchlíků do trhu práce je velice složitá a komplexní. Není to jenom mechanická věc uznání dovedností a kvalifikací. To jsou i určité pobídky, které jsou ve hře. Žádná země podle toho výzkumu, žádná země zatím nepochopila tu základní filozofii této integrace. To se mění, to je v podstatě otočka o 180 stupňů tam a zase zpátky. Dřívější model, tenhle model, veřejná služba, potom obecní služby, nejdřív povinné integrační programy, potom dobrovolné, nic nefungovalo stoprocentně. Uprchlíci se přirozeně integrují, ale integrují se pomaleji než migranti a pomaleji než domácí populace, to je evidentně jasné. A tak to prostě zůstává. To je důvod, proč potřebujeme politiku integrace, stejně tak potřebujeme ambicioznější politiku reagující na potřeby trhu práce. Tak či tak, abych odpověděl na otázku, je tady velká míra pozornosti na to, co udělalo Švédsko, co Švédsko dělá už léta, Německo v posledních letech taktéž. Já tady nevidím eh, nějaké poučení z něčeho, v podstatě protože je tady nedostatek systematické analýzy a těch podporných opatření a vidím, že nikdo systematicky nezbírá informace, neanalyzuje a nesnaží se z toho vyvozovat nějaké závěry. Je tady spoustu iniciativ, ale všechno je to víceméně spontánní a nahodilé. Otázka pravidel. Ano, jde o to, že když nelegální migrant má práci, tak když je na trhu práce Evropské unie nebo národního členského státu, tak buď inspektor přijde na místo a zajistí že budou dodržovány minimální podmínky. V podstatě tím legitimizujeme mechanismus, který vede ke stále větší míře těch prekérních pracovních míst. V podstatě, když ti lidé jsou v konkurenci s těmi nekvalifikovanými místními občany, tak ano, to je problém, to je problém v mé zemi, v jiných zemích. Pamatuju se, uh, v roce 2005 Španělsko bylo kritizováno a jsem rád, že teď konečně mohu říct něco hezkého o migrační politice své země. Tenkrát jsme byli kritizováni za to, že jsme v podstatě legalizovali ilegální pracovníky a teď vidíme, že to vlastně bylo úspěšné, ti lidé se integrovali, ale je to součást trhu práce, sice máme velkou míru nezaměstnanosti, ale po těchto pravidlech já jsem neviděl, že by narostly nějaké tenze v souvislosti s migrací, takže bych řekl, tím či oným způsobem to vlastně byl úspěch. Tak a tady skončím. Uh, Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji vám. Pane Martine, děkuji vám za vaše odpovědi, za informace, které jste nám poskytl a také za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali náš dnešní program, chtěla bych ukončit naši schůzi a zítra dopoledne v 9 hodin budeme pokračovat. Děkuji vám, kolegyně, za vá, kolegyně kolegové, za váš zájem a také děkuji za práci tlumočníků.